Chtěla bych vám říci, že dnes eh, nebude setkání koordinátorů, páč žádné nepotřebujeme, to znamená, že body 5 a 10 nám odpadají. Eh, ještě bych chtěla eh, dopoledne zvládnout body 6 a 7, poněvadž pan Lokega tady odpoledne nemůže být. Takže je v našem společném zájmu, abychom to dnes dopoledne urychlili. Eh, zápis ze zasedání z 28. května máte v dokumentaci eh, a eh, jinak bude považován do konce zasedání za schválený. Máme dnes jenom omezený jazykový režim. Stručně několik informací o legislativních procesech který se v současné době účastníme. Především jde o trialog k Erasmu+, čili už to není Erasmus for all, ale Erasmus+. Plus. To první bylo špatně, to druhé je správně. Mluvili jsme na to, o tom už na posledním zasedání. 10. června proběhl poslední trialog a definitivní text mm, se eh, už eh, po lingvistických úpravách eh, dostane koordinátorům a stínovým zpravodajům. A očekáváme, že v září toto v prvním čtení bude přijato. Teď počítáme s tím, že zřejmě na prvním říjnovém zasedání by potom celý text byl schválen. Náš eh, problém je v tom, že eh, výbor, pardon, že komise eh, komise, pokud se rozpočtu týče, tak pořád vychází z Erasmus for All, čili nevychází z toho, co bychom tady měli mít, to tady budeme projednávat, poněvadž to zatím nemá legislativní sílu v návrhu komise není žádný, žádná kapitola věnována pouze mládeži, ovšem tak to bylo v trialogu domluveno, takže nás e, čeká poměrně bouřivé zasedání. Dále, se týk, dále tady máme zasání Creative Europe. Poslední trialog proběhl 25. června. Pokrok solidní a my tedy se stínovými zpravodaji dnes k tomu budeme mít ještě eh, debatu a bude nám o to, abychom to v září mohli uzavřít poměrně rychle. Dále jde o program Evropa pro občany. Eh, toto se projednává v konsensuálním režimu, což znamená, že musíme eh, vyčkat, kolik na to bude peněz. Víme, že je to o 23% méně. A to už tedy je síla. Ale nemůžeme na tom nic změnit, takže eh, to bude muset nějakým způsobem se s tím smířit. Takže tolik má sdělení a pak se k tomu ještě vrátíme k jednotlivých eh, bodů. Vítám zde ministrini, jednu z mnoha ministrin z Litvy, která eh, nás, eh, mezi nás zavítala. Je to tedy ministři a ministrině. Je zde pan Birutis, ministr kultury a samozřejmě je těžké Eh, aby nám tady řekli, co chtějí, eh, co dobrého chtějí dosáhnout v příštích šesti měsících, z nich dva měsíce jsou prázdniny. A samozřejmě navazují na dědictví předchozího eh, předchozí práce. Čili de facto tu špinavou práci za vás odvedli jiní a vy teď budete sklízet vavříny kromě těch několika málo otevřených bodů. Já teď tedy nebudu zacházet do detailů a dám eh, slovo eh, ministru kulturovi eh, Bilu Tisovi, aby nám řekl něco k posledním tedy měsícům svého předsednictví rady. Děkuji, vážený pane před, paní předsedkyně vážení členové přívobodu, přátelé, kolegové, mohu říct si přímo, milí kolegové. Jo. I já se vracím ve vzpomínkách na své určité období v Evropském parlamentu a proto jsem rád, že tady mohu být mezi vámi. A Rovněž mě velmi těší, že vám něco mohu říci o našem předsednictví, o našich cílech. A v zásadě s velkou chutí bych dál hovořil litevsky. Někteří z vás to pravděpodobně vědí že litevština je jedním z nejstarších živých jazyků, velice příbuzná je se sanskritem a nyní máte vynikající šanci poslechnout si tento jazyk. Já se domnívám, že v tomto výboru žádné litevské kolegy nemáte, tak teď konečně. Vážení členové výboru, chci vám představit eh, priority litevského předsednictví v oblasti kultury, a audiovize. A zaprvé bych chtěl říci, že předsednictví je pro náš stát velkou výzvou a současně je to skvělá příležitost přispět vytvoření silné a konkurenceschopné Evropy a v následujících šesti měsících se soustředíme na konstruktivní vyjednávání s institucemi EU, členskými státy, abychom dosáhli optimálních výsledků našeho předsednictví a budeme se snažit zajistit plynulé pokračování legislativního procesu. A budeme se snažit být pod tím zprostředkovatelem a budeme se snažit začlenit všechny zúčastněné strany v procesu a budeme usilovat o dosažení významných výsledků. Jaká je úloha Evropského parlamentu v dnešním rozhodování? A také chápeme, že představuje více než 500 milionů evropských občanů. Proto se během našeho předsednictví budeme snažit o konstruktivní, produktivní a vzájemně prospěšnou spolupráci s Evropským parlamentem. A chtěl bych zde poděkovat kolegům z Irska za jejich snahu a výsledky při jednání o e, programech nové generace v oblasti kultury a audiovize a budeme se snažit eh, realizovat další kroky, tak jak jsou stanoveny v programu předsednické trojky. Budeme se snažit obnovit eh, důvěru v myšlenku Evropské unie a její ekonomiky v duchu programu Růsta pracovní místa. Budeme se snažit zajistit také finanční stabilitu celé Evropské unie důvěryhodnou a rostoucí Evropu. Evropa, to je hlavní cíl litevského předsednictví. Kultura a kreativita při zajištění těchto cílů je zásadní. A pro posílení kulturního sektoru se budeme snažit o inkluzivní růst. A to je jedna z mých hlavních priorit. Kultura nezávisí na dalších oblastech. Kultura a tvořivost přímo přispívají vytváření lepší, silnější společnosti. A participativní kultura umožňuje svobodu projevu a umožňuje pochopení i dalších lidí, jejich kulturních kvalit a jejich tvořivých schopností. A tím také dospějeme ke společným základům naší identity. Je to nástroj pro naše současné ekonomiky. Kulturní a kreativní průmysl roste dnes rychleji než jiná odvětví ekonomiky. Toto odvětví poskytuje více než 7 milionů pracovních míst v Evropské unii. Jinak také 6 HDP. My bez zbytku podporujeme usnesení z 18.6. tohoto výboru o významu evropského kulturního a tvořivého odvětví pro rozvoj Evropské unie. Je důležité doprovázet tyto kroky příslušnými finančními nástroji. A jsem rád, že si rozumíme v této věci. Je třeba posílit úlohu kultury při plnění všech výzev, kterým dnes čelíme. A měli bychom zajistit také interakci kulturní politiky s dalšími odvětvími politiky EU, abychom zajistili inteligentní a udržitelný růst. Jsem velmi rád, že předsedkyně kulturního výboru se zúčastní akcí ve Vilniusu kde budeme jednat o všech těchto důležitých otázkách. Vážení poslanci, vážené poslankyně EP, během našeho předsednictví se pokusíme zajistit užitečnou spolupráci Evropského parlamentu při rozhodování, při vytváření nových akcí v rámci stanovení evropských hlavních měst kultury v, do roku 2020, abychom rozšířili jednu z nejznámějších kulturních iniciativ, které si občané váží. Ministři kultury dospěli ke společnému postupu na radě v květnu a my bychom chtěli vyjádřit vděčnost vašemu výboru za připomínky a stanovisko. Po projednání těchto připomínek jsme zjistili, že naše postoje jsou velmi blízké a budeme úzce spolupracovat s Evropským parlamentem tak, abychom byli schopni definovat společné stanovisko a zajistili, že tento program vstoupí v platnost co nejdříve. A země jako Irsko a Chorvat, Chorvatsko budou moci zahájit příslušné postupy na začátku tohoto roku. Budeme také věnovat pozornost dalším legislativním procesům Paní předsedkyně zmínila potíže s financováním pro oblast, finan... pro oblast kultury a my chceme zajistit, že jednotlivé kroky budou eh, realizovány plynule od 1. ledna 2014. Hovořím o programu Tvůrčí Evropa, podpora kreativity a Evropa pro občany. Jsme velmi rádi, že jsme schopni spolupracovat s Evropským parlamentem pozitivním způsobem na konci programu, vyjednávání o programu Tvůrčí Evropa. A věřím, že výsledek splní očekávání parlamentu a rady. A co je více, zejména očekávání kulturní sféry audiovizuální, kultura a audiovizuální oblast jsou velmi důležité pro šíření našich společných hodnot. A výsledkem konstruktivní spolupráce mezi parlamentem a radou se nám podařilo překonat eh, rozdíly a nalézat řešení. A velmi brzy rada se obrátí oficiálně na Evropský parlament s žádostí o schválení programu Evropa pro občany když nejsme příliš spokojeni se snížením eh, finanční obálky pro tento program, eh, přestože jsem optimistický a věřím, že programy tohoto, které jsou obsahem tohoto záměru, budou úspěšně realizovány. Je to důležité pro naše společnosti a věříme, že dojde k realizaci. Paní předsedkyně, no, vážení zpravodajové, paní Silvia Kosta, pane Skurio, pane Hanu Takulo, vážení členové a členky výboru, litevské předsednictví si upřímně děkuje vám všem za úspěšnou spolupráci. Pokud je o nové iniciativy v oblasti kultury, Litva povede jednání, co se týče návrhu Evropské komise schváleného 30. května, pokud o revizi směrnice Evropského parlamentu a rady o návratu kulturních předmětů neoprávněně odvezených z území členských států. Budeme se snažit schválit společné stanovisko na radě v listopadu a věříme, že se podaří spolupracovat s vaším výborem na toto téma. A jsem rád, že Evropský parlament Litva bude iniciovat eh, jednání o transformaci audiovizuálního prostředí pod vlivem nových technologií a zvláštní důraz bude na rozvoj propojené televize. Jsem rád, že na toto téma Evropský parlament schválil usnesení. To došlo ke schválení tohoto usnesení minulý týden a je to také impuls pro jednání rady. Kromě toho bych chtěl gratulovat eh, zpravodaji. Petře Kanervert. Skvělé hodnocení prostředí a příslušný návrhu. Litva zdůrazní zaručení plurality a svobody v novém prostředí a budeme se snažit o získání názoru všech relevantních subjektů, abychom koordinovali kroky na úrovni Evropské unie. Tato otázka bude projednána na neformálním setkání ministrů 2. října. To setkání proběhne ve Vilniusu. Litva je také připravená zahájit jednání o šíření digitálního obsahu a e, příslušných výzvách v oblasti kinematografie. Vážení členové výboru, jsem velmi rád, že mám tuto možnost e, představit e, priority našeho předsednictví Podaří se nám zvládnout naše cíle na základě úzké spolupráce. A věřím, že očekáváte od nás konkrétní výsledky a my jsme připraveni okamžitě začít pracovat. Jsem připraven změnit také další aspekt. Inspirativní kulturní a umělecké projekty. Litevské předsednictví představí celou řadu akcí v různých městech, Bruselu, Chentu a Štrasburku, výstavy a další kulturní akce a jsem přesvědčen, že budeme schopni představit naši zemi a bude to svědectví o síle kultury, protože kultura je prvkem, který nás sjednocuje. A věřím, že si najdete čas, abyste navštívili tyto akce a budu velmi rád, když v následujícím půl roku eh, řada z vás navštíví Litvu a objeví Litvu. A věřím, že naše práce bude úspěšná a produktivní. A také bych chtěl poděkovat za pozornost. A nyní, vážená paní předsedkyně, jsem připraven odpovědět na otázky členů výboru a v budoucnosti jsem připraven se do vašeho výboru vrátit k dalšímu jednání. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Už se přihlásila celá řada kolegů, téměř nekonečná. Začneme tady paní předsedkyní Triple. Ano, velice děkuji. Děkuji ministru kultury z Litvy a za jeho přednášku. Ráda bych se zaprvé chtěl zabývat otázkami rozpočtu. A budu pokračovat anglicky. Said that you are uh, not happy with the... Vy jste říkal, že nejste moc spokojen s eh, výsledkem eh, jednání MFF a mm, co mm, to tedy znamená pro nás rozpočet. No, mm, já eh, to vidím trošku jinak. Když jsme začali debatovat s komisařkou Vasilium o e, programu Creative Europe, e, jsme e, to chtěli spojit s jinými programy a z toho spojené, spojeného jsme měli mít 37%. No teď ovšem jsme daleko od tohoto cíle a co se týče roku 2014, tak tam je ten rozpočet slabší než v roce 2013. A pokud se týče toho programu Evropa pro občany, tak ten eh, byl eh, seškrtán o 23% a to je opět kompletně v protikladu s politickými cíly. My teď se začínáme připravovat na boj o rozpočet 2014 a mě by zajímalo, zda litevské předsednictví je připraveno zde peníze přidat na priority. Vzhledem eh, k tomu, co jsme na politické úrovni slíbili eh, v oblasti kultury a Evropy pro, eh, pro občany. Pan Boris. Děkuji vám za toto představení, které bylo skvělé. Držíme litevskému předsednictví palce. Polsko a Litva eh, mají společnou staletou historii a svého času po několik století eh, jsme dohromady eh, vytvářeli tři, vytvářeli jedno z nejdůležitějších evropských soustátí. Mám tři věci. Eh, my jsme tady eh, měli stanovisko, eh, že chceme kulturu a audiovizuální média vyloučit vyjednávání z USA a chtěli bychom, aby tomu tak zůstalo, aby vzhledem k ochraně evropského dědictví před eh, tím eh, velkým parním válcem komerční kultury Spojených států byla chráněna. Čili opravdu bych prosil, aby se to v radě nestratilo, aby pan ministr na to v radě dohlédl. Druhá věc, eh, budeme hlasovat o kreativní Evropě. Jde o to, aby tyto programy zároveň tedy s přijetím rozpočtu eh, se rychle eh, začaly rozvíjet, a to i na eh, úrovni členských zemí, aby ta kreativní Evropa vznikala s přispěním všech členských zemí Ehm, tady jde v podstatě o takovou propagaci a týká se to de facto o všechny země střední Evropy. Chceme-li se tedy integrovat a přitom zachovat kulturní různorodnost, měli bychom se do toho pustit. No a poslední věc, eh, to se týká toho audiovizuálního sektoru, ale také eh, kdybychom mohli nějak přispět k digitalizaci evropských kin Analogová éra dospívá ke konci a máme ještě zhruba 25 kin, které pokud eh, se v českých zemích rychle ne nepřizpůsobí, tedy nepřejdou na digitální technologii, bude po nich. To je velice důležitá otázka a myslím, že jako náš výbor bychom se tím taky měli zabývat. Děkuji. Děkuji, Žonorka Vada. Vada. Merci, prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl říci, že jsme rádi, že se s vámi opět eh, setkáme, pane Birutisi, na této půdě. A eh, můžeme mít naději, že v tomto období škrtů budete mít eh, dostatečnou váhu a energii pro obhajobu kultury při rozdělování finančních prostředků Evropské unie. Kromě radosti z našeho setkání bych chtěl říct jménem zřejmě nás eh, všech, že přítomnost Litvy v čele eh, Unie po několik měsíců je velmi příjemným eh, signálem a zaslouží si úctu vůči vaší zemi a vašemu lidu, který byl tak dlouho utlačován, hlídán, odposloucháván a deportován. A je-li země, která skutečně ví, jaká je cena svobody a kultury, tak vy k ním patříte, jak je nás zde několik okolo stolu, v neposlední řadě můj kolega a přítel pan Boris. Právě v kultuře nacházíme kořeny odvahy se bránit proti útlaku a také původnost, originalitu kultury což byl případ vaší země. A ve světě, ve kterém žijeme, jako obvykle, kultura je odvětvím, které platí jako první, když dochází k rozpočtovým škrtům. To je klasika v oblasti lidské mediokrity. A dějiny se stále opakují. Takže bychom uvítali, abyste přes systém, za který odpovídáte, abyste byl skutečně reálným obhájcem prostředků, které jsou přidělovány pro velké kulturní práce pro letošní rok i léta budoucí. A chci říci, že jasně podporuji to, co řekla kolegyně Helga Triple a co řekl pan Boris. Jsou věci, kde bychom měli být velmi pozorní, zejména oblast rozpočtová a modernizace audiovize. Pokud je o audiovizi, chtěl bych vám navrhnout tři směry náročnosti a pozornosti. Je třeba dbát na nezávislost médií a skutečně vyzvat k tomu, aby země, kde nejsou schopni tohoto dbát, tak aby tyto země byly napomenuty a mám na mysli jednu zemi na na jich od vás, kdy funguje, funguje představa, kde se vyskytuje takový malý Čavez, který se snaží omezit svobodu médií. A také hranice mezi soukromým a veřejným audiovizuálním sektorem. Veřejnoprávní sektor splňuje některé záměry států, které jsou odlišné, pokud o nabídku v oblasti rozhlasové, internetu a televizní. A je třeba mobilizovat také kapacity pro investice pro veřejnoprávní audiovizi, aby byla schopna specifičností svých odlišných obsahů vstoupit do digitální éry, kde zatím je velmi slabý oproti soukromým televizím. To jsou věci, na které jsem chtěl upozornit. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, s velkou pozorností jsem vám naslouchala. Děkuji vám za vaše vyjádření. Od samého příchodu litevské předsednictví rady zdůraznila vytvoř úzké spolupráce s členskými státy, abychom zajistili ekonomický růst abychom zmnožili pracovní místa a zvýšili konkurenceschopnost. Pozornost Litvy je věnována důvěryhodné Evropě, rostoucí Evropě a otevřené Evropě a to je velmi pozitivní. Avšak, pane ministře, přála bych se, abychom hovořili i o kulturní Evropě. Vy jste zmínil růst. My jsme před krátkou dobou hlasovali o zprávě podporovat eh, tvůrčí a kulturní odvětví pro zaměstnanost, to jsem psala já. A tato odvětví jsou nositeli naděje a příležitostí na mezinárodní úrovni. A vy jste to řekl, jejich význam, pokud jde o HDP, ta čísla se liší od 6 do 7 a zaměstnanosti. A jsou to tedy sektory nosné pro budoucnost, zejména pro mladé. A tady bych využila mládež, zdůrazním umělecké vzdělávání od samého dětství, aby naši budoucí evropští občané si byli vědomi významné funkce kultury v našich evropských společnostech. A tato účast na evropské ekonomice musí být uznána, hodnocena a doprovázena také politikami a financemi Evropské unie. A nemluvím o tom jako první. Před novým politickým a rozpočtovým obdobím je teď ta pravá chvíle. Kultura v Evropě je na tom často špatně oproti velkým evropským programům a rozpočtům. A jako Jean-Marie Cavada naprosto souhlasím s Helgou Triple. Je na celá řada, kteří nesouhlasíme s, s rozpočtovou dohodou s radou z června, ale je, jsou jiné cesty pro doprovázení sektoru kultury. Fiskalita, viditelnost, mobilita jste jim nakloněn, už jste o tom uvažoval, skončím strukturálními fondy, které mohou také být zdroji rozvoje kultury na jednotlivých územích. A výborek je bude, bude eh, hlasovat o strukturálních fondech dnes dopoledne. Celá řada z nás bojovala za to, aby kultura byla způsobila, aby byla uvedena. Je to téma, kterého byste se měl zmocnit. Děkuji vám. Thank you. Merci. Et maintenant, Hannu Takula. A nyní, a nyní Hannu Takula. A nyní Hannu Takula. So, thank you, Chair. First of all, I would like to... Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl říci, to, že eh, my, jsme, my se známe s parlamentu, s panem ministrem a eh, a teď eh, eh, vy jste, vy jste, vy jste tedy avansoval na ministra, já pořád sedím tady. Takže kariéra nic moc. Nicméně doufám, že budeme eh, dobře spolupracovat. Já vám tedy děkuji za prezentaci. Kolegové již tady znesli řadu otázek, já bych měl jednu ještě navíc. A sice eh, program Evropa pro občany, eh, kde já jsem zpravodajem a já mám opravdu obavy z, tohoto, z osudu tohoto programu, protože eh, víte, že ten rozpočet byl masivně ořezán, byl tam 239 milionů eur, teď jsme pod dvěma sty takže já doufám, že se nám podaří e, něco pro ten program udělat. Pokud e, tomu správně rozumím, e, tak tento program je nutný a hodně se o něm mluví a já myslím, že v rozpočtu prostě potřebujeme Eh, ho uspořádat tak, aby byl eh, schopen eh, se trošku zotavit. Čili budeme muset, a já doufám, že se nám podaří najít řešení, jak tento program zachránit. To je všechno, co jsem chtěl říci a jinak jsem velice rád, že vás tady vidím a těším se na spolupráci s vaším předsednictvím. Kolega Migalský. Já może rozpoczną od sprostowania. Tak já mohu vázat na mm, Hanu Takolo. Řekl, že je skromným, eh, skromným průměrným eh, poslancem v, této, v tomto parlamentu. Já myslím, že to není eh, tak, že on je vynikajícím poslancem i v našem výboru. Jinak děkuji vám tady za prezentaci vy jste hovořil i konkrétně, a to se mi velice líbilo, v těch konkrétních věcech jsem nacházel věci, které si zaslouží podporu a při nejmenším tedy držet vám palce. Jedna z věcí, kterou jste zmínil a kde určitě můžete počítat eh, s podporou parlamentu, e, to je otázka navracení kulturního dědictví, které bylo přemístěno v době bouřlivých historických událostí. E, chtěl bych vás upozornit na jednu věc, a sice v době e, litevského předsednictví se ve Vilniusu bude odehrávat summit východního partnerství. A vy jste jednou ze zemí, která se zaměřuje na tuto tématiku. Prosím, nezapomeňte na to, máte know-how, víte, jak vypadá ten východní rozměr Evropské unie, jak vypadá spolupráce v rámci východního partnerství. Takže prosím, abyste toho využili a mm, nebuďte, nebuďte jenom eh, dobrými žáky, buďte dobrými učiteli, poněvadž vy se v této tematice vyznáte a byl bych tedy velice rád, kdybyste odvedli opravdu tvrdou práci v této oblasti. Děkuji vám. Paní eh, eh, Děkuji, paní předsedající. S velkým zájmem jsem vyslechla vaši přestávku. Litevskému předsednictví přeji jen to nejlepší. A váš zvláštní zájem o kulturu bude jistě signifikantní pro vaše předsednictví a určitě to bude znamenat velký pokrok pro Evropu. Existuje celá řada věcí, které řekli moji kolegové a které podporuji. A to právě také jako spravodajka, pro Creative Europe se domnívám, že zde vidíme iniciativu, kterou vysoce ceníme. Je to protitendence oproti tomu, co stanovila komise. Parlament zde vysílá jasný signál, že prostředky na kulturu, inovaci a výzkum pro mobilitu vzdělávání v evropských programech musí být zvýšeno. E, tento impuls byl velice seškrtán v radě a podle mého názoru až nepřiměřeně. A to platí především pro krácení komise v jednotlivých oblastech. V Creative Europe například máme navýšení jsme, ohlásili, jsme, jsme slyšeli, že bylo ohlášeno navýšení, ale potom ta částka, kterou, kterou nabízejí, je daleko nižší. A v tuto chvíli tedy vidíme, že to krácení jde takovým směrem, že to skutečně ohrožuje fungování programu. A proto doufáme, že předsednictví pro rok 2014 vyvine především zvýšené úsilí k tomu, aby v této oblasti přeci jenom došlo k určitému navýšení. Já doufám, že se vám to povede. A dále jsem si také naprosto jistá, že kulturní politika ve vašich rukou je v rukou dobrých. Slyšel jsem o vašem přístupu, hovořil jste o ekonomické role v kultuře, ale tady Evropa téměř schizofrení. Například máme zelenou knihu o kulturní a kreativní branži, máme celou řadu dokumentů o horizontálním významu. Kultura je průřezovým, eh, průřezovým tématem v celé politice, ale náhle konstatujeme, že zde dochází velice k výraznému krácení. Ve strukturních fondech už se o tom vůbec nemluví a to je velice trapná situace. Potřebujeme odkaz na kulturní dědictví a na klíčovou úlohu kulturní ekonomiky. Je naprosto nepochopitelné, že mezi 11 strukturálními cíly pro strukturální rozvoj nenacházíme ani kulturu, ani turistický ruch. Je to naprosto neakceptabilní, je to naprostý rozpor a je třeba to korigovat. A tím se dostávám k výzkumným programům a k programu kulturnímu. Je potěšitelné, že některé věci jsme dosáhli a v tuto chvíli bychom mohli také do kulturního dědictví a do významu dát také humanitní vědy. To znamená, zde je třeba ještě provést velký kus práce. Máme určité, respektive měli jsme určité problémy, ale jsem přesvědčena, že s pomocí Rady za litevského předsednictví dosáhneme dobrých výsledků jak pro kulturu, tak i pro umění. A doufám, že prostředky i v roku 2014 v této oblasti budou používány férovým způsobem pro kulturu. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Eh, minulý týden ve Štrasburku to byl velmi historický týden, neboť se Litva ujala předsednictví Eh, Chorvatsko vstoupilo do eurozóny a eh, eh, Lotyšsko se rozhodlo, respektive bylo přijato do eurozóny. Takže já vám si poblahopřát a popřát všechno nejlepší. Paní předsedající, to, co jste řekla, to bylo správně. Je to vlastně pouze čtyřměsíční de facto Eh, předsednictví. Pan ministr eh, navrhuje program, který to celkem rozumně reflektuje. Já myslím, že to je dobře. Pokud se týče rozpočtu, tady můžeme se pokusit udělat eh, maximum možného, ale opět musíme se na to dívat reálně a e, nemůžeme vydávat velké nedostatky za velká pozitiva, ale prostě musíme pracovat maximálně na úspěchu. Creative Europe to je e, důležitá věc, e, také je třeba na tom udělat maximum. A mám ještě otázku. Pan ministr hovořil o předsednické trojice, to znamená irské, litevské a poté řecké. Do jaké míry eh, bude zachována eh, plynulost eh, mezi, tom, mezi tím irským, irským a litevským předsednictvím? Bude to na oficiální úrovni nebo bude to neoficiální? Jak to vlastně bude? Paní Sabine, jako poslední. Děkuju. Paní předsedající, pane ministře, za prvé srdečné díky za velice zajímavou přednášku a za jasné, jasnou pozici a váš zájem o kulturu. Měl bych dvě otázky. Za prvé hovořil jste o té zprávě Petry Kavrt, která se zabývala otázkou Connective TV. Během příštího půl roku se budeme zabývat také dalším pokračováním této zprávy Convertent Medium celkově to má totiž další spekt, to má širší spektrum, existuje na to také zelená kniha komise. A tady by mě zajímalo, do jak, jak se na to díváte vy. Zda se domníváte, že se stávajícím balíkem zákonů o AV sektoru v oblasti e-commerce a telekom balíku problémy této konvergence je to zde to možné tímto balíkem řešit, anebo zde třeba tyto předpisy přepracovat. A za druhé bych se také ještě jednou ráda zeptala, respektive zmínila o tématu, o kterém hovořili také kolegové, a sice Evropa pro občany. Tady je podle mě důležitá akcentualizace cílu. Totiž domníváme se, že i malé projekty by měly mít velkou šanci na získávání podpory, protože jsou to právě ti malí lidé, normální lidé, kteří přicházejí s malými programy a ty bychom také měli transportovat a tím také zvyšovat z důvěru Evropy. Hovořilo se o nejrůznějších projektech, které by měly být podporované vidíte v těch majákových velkých projektech velký význam, anebo byste podporovali také to, aby získávali podporu, aby získávali šance na podporu malé projekty. Ano, děkuji Sabine, paní Penerabatu. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám pana ministra Litvu. Jako kolegové význam rozpočtu Není to příliš dobrý signál, že kultura není dostatečně zvýrazněna ambiciozním rozpočtem. A je to také signál, že kultura není něco navíc, něco nevýznamného, ale také je to pákou ekonomickou, která přispívá k vytváření pracovních míst. To je důležité. Zazněla řada věcí. Chtěla bych zdůraznit eh, digitalizaci eh, kinematografie a audiovizuálních děl je důležité, aby nezávislá kinematografie a umělecká kinematografie měly prostředky pro promítání digitálních děl a natáčení takových děl. A je důležité, hovořil jste, pane ministře, o návratu kulturního dědictví do země původu. Mě by zajímalo, jak se na to díváte, protože to je obousměrné evropské země mohou získat zpět díla ze svého dědictví z jiných zemí a opačně je tu možnost vrátit jiným zemím součástí kulturního dědictví těchto zemí, která se, které se nacházejí v evropských zemích. A moje poslední otázka se týká Europeány. Já nevím, jestli to je ve vaší působnosti, ale chtěl bych vědět, jak se díváte na projekt eh, digitalizace knih na evropské úrovni. Jste spokojen s Europeanou a jak uvažujete o prosazování Evropany, aby se stala skutečným nástrojem pro všechny Evropany? Děkuji. Dank. Lassen Sie mich noch... Eh, Dovolte mi, abych ještě uvedla tři poznámky. Za prvé, bych chtěla poprosit kolegy, aby nehovořili pouze o to, že máme málo peněz, nebo méně peněz. To není pravda, máme víc peněz, než jsme měli v posledních sedmi letech. Máme méně peněz, než komise navrhla. To znamená, tady bychom měli, tak říkajíc, nechat kostel v, ve, na, ve vesnici. To znamená, peníze máme, ale samozřejmě, že nikdy nebudou stačit. To znamená, neměl vznikat dojem, že dostáváme méně peněz, protože by skutečně bylo nesprávné. A také to není pravda. Tedy ještě jednou, to je první věc. Za druhé, Ráda bych požádala pana ministra, aby se zabýval otázkou sdělení eh, komise Okilu. Je to zajímavý nástroj, který už rok a půl, eh, kterým se už komise zabývá rok a půl. Hmm, prosím, je to nástroj, který významně bude poškozovat film, pokud to projde tak, jak to komise navrhuje. A za další, už se hovořilo o tématu exkluze v vyjednáních jednáních s, a audiovizuálních věcí s jednání se Spojenými státy. Pokud si, si poslechnete komisaře, tak ten skutečně vidíte, když mluvíte s panem Gekuchtem, tak samozřejmě ten řekne ano, samozřejmě, že o tom budeme jednat, to sice říká, ale to je přece drzost. On o tom nemůže jednat. O, Výsledkem z Dublinu bylo, že to bude vyjedna, vy, vyňato z jednání a pokud by mělo nastat, že komise přesto by chtěla mluvit o tomto tématu, tak by si předtím musela u rady vyžádat souhlas. Prosím, aby toto bylo řečeno naprosto jasně a musíme to neustále opakovat. V opačném případě všechno to, co jsme tady dělali a kde jsme byli šťastní, že s pomocí francouzské vlády jsme ničeho dosáhli, tak všecko by to bylo, všecko by to bylo na draka. To jsou tedy ty dvě věci, které jsem chtěla říci a nyní bych ráda poprosila pana ministra, aby během sedmi minut eh, odpověděl na otázky, které byly vysloveny. Ty otázky byly mnohdy po, velice podobné, to znamená, není třeba zabývat se každou jednotlivě. Děkuji. Visiems už gražius palinkėjimus. Já bych chtěl všem poděkovat za přání úspěchu a za otázky, které jsou relevantní. Pokusím se seřadit, abych mohl za těch 7 minut odpovědět. Řada otázek eh, zazněla obavy také, pokud je o rozpočet. Hovořila o tom paní Triple, Hanu Takula, paní Kosta a další hovořili o této otázce. A já bych chtěl pokračovat eh, myšlenkou paní předsedkyně. Neměli bychom si stěžovat na drastické snížení rozpočtu. Ale pokud hovoříme o programu Evropa pro občany, musíme říci, že výsledek je mnohem menší. A to bylo pro nás velké zklamání. Ale pokud hovoříme o programu Kreativní Evropa a podíváme se na čísla, tak vidíme, že ta čísla nejsou tak špatná. Podíváme se na jednotlivé části programu, programu a uvidíme nárůst v celé řadě oblastí. Možná není tak výrazný, jak bychom si byli přáli, ale musíme vidět, že příspěvek vašeho výboru byl významný, pokud jde o rozpočet, pokud jde o čerpání strukturálních fondů pro kulturu. To jsou důležité otázky. Avšak eh, úzkoprsý postoj k, ke kultuře a vnímání kultury jako pouze záležitost umění, kinematografie a divadla také zužuje rozpočet. A proto bychom mm, měli všichni spolu působit, abychom tento postoj změnili. Kultura je základem v každé zemi, protože každá země se opírá o kulturní hodnoty, které jsou po tisíce let předmětem úcty a kultura je také zdrojem síly. A to je základním prvkem naší konkurenceschopnosti. V současném světě můžeme konkurovat naší vědou a kulturou, tvořivostí, rozvojem kulturních osobností. To je naše síla, protože nemůžeme konkurovat eh, s jinými ekonomikou, lacinou, pracovní silou a podobnými věcmi. Proto vám chci opět poděkovat za vaše příspěvky za studii o uplatnění strukturálních fondů z, z podzimu loňského roku. To byl impuls pro radu a komisi. A musím říci, že jsem hovořil s komisařem Hánem minulý týden. Velmi dlouze jsme hovořili o alokaci prostředků ze strukturálních fondů pro kulturu a on zmínil eh, chybějící právní základ. Ale pokud rozumíme eh, dopadu pro sociálně ekonomické procesy z hlediska kultury, tak najdeme základ pro alokaci přiměřených prostředků pro kulturu. A potom budeme schopni prokázat odlišný přístup ke kultuře. Já s vámi souhlasím, potřebujeme usilovně pracovat na změně trendu. Pirmininkájmo. Eh, a během našeho předsednictví se budeme snažit eh, se soustředit a já se osobně o to vynasnažím se zaměřit na postoj ke kultuře a také dojde ke změně postoje ke financování. Pan Migalsky se zeptal eh, na návrat eh, kulturních eh, předmětů. Hovoříme o určitém období, které začalo v roce 1993. Velmi často slyšíme spekulace mezi politiky a ve společnosti o, o různých předmětech, které byly odvezeny za války. Nehovoříme o nelegálně odvezených předmětech po roce 1993. To je jiná záležitost, protože existuje volný pohyb zboží, musíme přesně definovat, co je kulturní statek a z jakých okolností je možné jej eh, přesunout, převážet jinam a kdy to nelze. A v různých eh, státech existují specializované instituce, které se tím zabývají a je třeba, aby jsme sladili náš přístup k této věci. Další otázka se týkala Europeány. Tento projekt již funguje. A nejdůležitější otázkou dneška je financování e- Europeany skrze CEF. Chci vás informovat, že litevské předsednictví tuto otázku zařadila na svůj program a pracovní skupina pro audiovizuální otázky o tom jednala minulý týden. Tato věc je velmi důležitá. Věříme, že Evropský parlament podpoří náš postoj, aby tedy Evropa dostala příslušnou podporu od eh, nástroje Connecting Europe. Další otázka inteligentní televize. My jsme se zaměřili na eh, možnosti, technologické možnosti vysílání, na šíření obsahu přes internet. A pokud eh, stojíte o podrobnosti v této rozpravě, je třeba si zapamatovat řadu otázek. Aktéři na trhu by měli mít možnost využívat eh, jednotný trh při rozšiřování své činnosti a poskytování služeb. A současně musíme pamatovat na naše hodnoty, které by měly být eh, střeženy. Pokud hovoříme o těchto hodnotách a pokud hovoříme o dohodě o volném obchodu se Spojenými státy. Plně souhlasím s tím, že evropská identita, naše identita by měla být hájena a měli bychom věnovat značnou pozornost této otázce. Protože průnik jiných kultur do kultury evropské, která se vyvíjela tisíce let, je nebezpečným jevem, protože to může ohrozit naše kultury, naše hodnoty a měli bychom eh, spíše stát o posílení těchto hodnot. Nemohl jsem vyčerpávajícím způsobem odpovědět na všechny vaše otázky, poznamenal jsem si vaše návrhy a pokusím se zajistit, aby hlas Evropského parlamentu byl slyšen ve, všechny, ve všech institucích. Eh, Děkuji, já bych... Eh, eh, Kamera, prosím, zůstaňte tady. Máme tady polského kolegu, který nerozumí jinému jazyku. Když jsme měli poslední zasedání, tak prosím, abyste neodcházeli. Tedy žádám, abyste oba tady zůstali. Oba. Musím se neustále koukat tam nahoru a jsem z toho nervózní. Prosím, zůstaňte tady. Pan Boris vás potřebuje. Děkuji. Výborně. Perfekt. Díky. Pan Michalský taky, sorry. Protože ono mě to strašně zrozumě, vůbec nemůžu poslouchat, protože stále koukám nahoru. Tedy, dovolte abych srdečně poděkovala panu ministrovi, který samozřejmě nemůže odpovědět na všechny otázky, ale všechno si to napsal a myslete na paní Dekicht, myslete na, na kino a myslete na, že v té a pokuste se nám ještě pomoci s těmi penězi. Tedy hodně úspěchu a uvidíme se zase v, zá, zase v říjnu. Děkuji, mějte se moc hezky. la jeune femme en face de moi aïe aïe aïe can you please ask the other minister to come in Můžete pozvat dalšího ministra? Ach, no, to je ještě jako, yeah. OK. No, takže Um, now I have a problem. Máme problém. Já nevidím žádné polské kolegy. A přitom já jsem za vás bojovala. Tak kam jste zmizli? Je tady ještě pan Migalský? Tedy, pokud se vám způsobila nějaké problémy, tak je mi to hrozně moc líte, tak je mi to fakt líto. A pokud teď potřebujete odpovědi, odejít, tak teď můžete. Nechci působit žádné zmatky, ale chtěl jsem se zasadit za své kolegy. Avšak ta situace teď v tuto chvíli je skutečně podivná. Takže se dostáváme k oblasti vzdělávání a věda. A s velkým napětím očekáváme vaše vystoupení. Nejenom tedy na program Erasmus+, který si stojí velice dobře po posledním jednání trialogu. Nýbrž také se hovořilo také o jiných programech a paní Nevedalová, která to má ve své kompetenci, se na vás těší. Tedy pokusíme se podporovat vás během vašeho předsednictví a moji kolegové i já přispějeme podle svých sil. Okamžitě vám dám slovo Prosím, představte své, svou práci. E, Děkuji vám, paní předsedající, e, vážení, vážené dámy a pánové poslanci. Chtěl bych poděkovat za příležitost, že zde mohu prezentovat priority našeho předsednictví. Prezentace našich priorit, to je privilegium, je to také eh, svým způsobem eh, výzva. Já bych tady chtěl eh, poděkovat jirským kolegům za ten úspěšný start, který nám umožnili. to, co bylo eh, dosaženo eh, v posledních týdnech jirského předsednictví, to byl program Erasmus Plus pro mládež, vzdělávání a sport. Já bych eh, rád poděkoval všem členům výboru Kult a zejména vám. Aha za to, že jste se snažili najít ta nejpřijatelnější řešení, aby tento program eh, odpovídal eh, tomu, co se očekává. Efektivní eh, postup byl výsledkem zvláště konstruktivní atmosféry a detailní přípravy irského předsednictví, ze strany irského předsednictví Evropského parlamentu, a sekretariátu a Evropské komise. Dalo by se to popsat jako model, modelová situace pro eh, spolupráci mezi institucemi. Naše předsednictví s vaší pomoci dokončí eh, všechny ty přípravy, které jsou nutné pro spuštění programu Erasmus Plus na začátku příštího roku. My jsme už eh, debatovali eh, o tom v Kaunasu v souvislosti s východním partnerstvím, čili všechno to co se dohodne v parlamentu, se také dostane naším prostřednictvím dál. My jsme velice rádi, že konečné čísla budou znamenat zvýšení rozpočtu pro současný program. A to je skutečně důkazem toho, jak odhodlána je Evropská unie podporovat mládež v těchto hospodářských obtížných časech. Pokud hovoříme o vzdělávání a školení, eh, je třeba zajistit eh, přístupnost a kvalitu tohoto vzdělávání, ať už tedy formálního, nevzdě, neformálního, učňovského či vyššího. Evropské unii máme mezeru mezi tím, co nabízí a produkuje školský systém a mezi požadavky výzkumu, vývoje, hospodářství, inovací. Naše vzdělávání by mělo být účinnější a kvalitnější, to je náš hlavní úkol. K našim hlavním prioritám budou patřit kvalita a efektivnost Eh, což je podobné jako u nás doma na Litvě. Další priority budou eh, eh, internacionalizace, globalizace vyššího vzdělávání, leadership, pod, podpora otevřenosti systému IT a digitální výuka. Nebudu to rozvádět do podrobností. Mezinárodní dimenze vyššího vzdělávání je jedním z našich klíčových témat. Podporujeme akademickou mobilitu a lepší spolupráci mezi globálními vzdělávacími institucemi. Evropské instituty pro vyšší vzdělávání jsou na tom relativně dobře, pokud se týče internacionalizace a zejména v rámci Evropské unie. Samozřejmě tato mobilita akademiků je klíčovým komponentem internacionalizace. Je třeba zároveň podporovat aktivity v oblasti partnerství ve vyšším vzdělávání, a to nejenom v EU, ale také se sousedními zeměmi. To samozřejmě zvýší mezinárodní dosah a viditelnost. Bude to znamenat aktivnější roli univerzit a transferu znalostí. Pokud má Evropa zůstat vysoce atraktivní destinací pro mezinárodně mobilní studenty, pak je třeba posílit globální eh, uvědomění eh, si naší kvality a eh, posilovat eh, lingvistické vybavení univerzy. V příštích měsících se na toto budeme soustředovat, pokud se týče sdělení komise ke globalizaci vyššího vzdělávání eh, si eh, předpokládáme eh, dopracování závěrů v této oblasti, které budou v listopadu předloženy summitu. Máme zde zprávu z roku 2011 o modernizaci evropských vzdělávacích systémů a na to budeme navazovat. Naše druhá priorita je leadership vzdělávání. Určitě eh, budete souhlasit, eh, že leadership ve školství je determinantem eh, kvality a úspěchu vzdělávání. Je třeba ovšem také říci, že v radě dosud nikdy se neobjevila specifická iniciativa k tomuto tématu. To znamená, že eh, na programu Rady toto bude poprvé. Leadership ve školství je důležitý při utváření vzdělávacího prostředí a podpory studentů a žáků. A mm, to také znamená lepší studijní a učební výsledky. Dá se říci, že pokud se týče výsledků a rozdílu mezi jednotlivými školami, eh, měřeno tedy výsledky studentů, eh, to může být až 30%, 30% odchylka. Čili je třeba, aby eh, do hry vstoupila také osobní vlastnosti, osobní kapacity lídru ve školství. Ve Vilniusu se odehrála konference eh, se mm, s důrazem na leadership ve vzdělání obecně a ve vzdělání, respektive školství učňovském. Závěry byly přijaty, respektive budou přijaty na Radě ministrů v listopadu. Naše třetí priorita bude učňovské vzdělávání a jeho otevřenost. Toto musí být eh, dostupné nejen mladým, ale také všem těm, kteří usilují o rekvalifikaci. S hledem z eh, nutnosti zajištění kvality a posílení zaměstnanosti Evropa se musí zabývat těmi nejrelevantnějšími problémy, nejpalčivějšími problémy této oblasti. A to je, aby eh, školství odpovídalo potřebám trhu práce. My očekáváme, že eh, budou spolupracovat naši kolegové z rezultu zaměstnanosti eh, tak, abychom naplnili eh, Evropskou alianci pro učňovské školství, eh, tedy tento dokument, který byl podepsán minulý týden v Lipsku. Já bych ještě na závěr zmínil nový eh, výukový instrument, který je Eh, čím dál populárnější, ale zároveň sporný. Jsou to online poskytované kurzy, eh, spočívající, spolehající spíše mm, na eh, nové technologie. My na Litvě jsme zažili Mm, příklad otevření nového takovéto vzdělávacího institutu a za dva, tři, tři měsíce eh, fungování se eh, přihlásil více než jeden milion studentů eh, z celého světa. Takže vidíme, kudy se ubírá vývoj. Takové to, takováto témata jsou samozřejmě horkým tématem pro pedagogy, ale také politiky. Je možné tímto způsobem šířit vzdělávání, podporovat interkulturní komunikaci, poněvadž výuka se takto může odehrávat opravdu kdekoliv. A je to způsob, který také může za určité peníze dodat větší výsledky. Také e, je to cesta na podpory inovací a nových technologií. Jde také o novou kvalitu e, výuky tím, že bude výuka více zacílená a osobní. Samozřejmě, že, že to není nic nového Tradicionalisté mají obavy, že e, výuka v digitálním světě nakonec e, vyloučí z procesu učitele nebo že e, vytvoří nerovnost ve vzdělávání a rozmanitost v kvalitě. Je pravda, že toto se vyvíjí velice boušlivě a chaoticky, takže je skutečně otázka otevřených vzdělávacích zdrojů si vyžádá také politickou odpověď. Domníváme se, že ministři školství z Evropské unie by se měli zabývat příležitostmi a výzvami, které přinášejí tyto otevřené vzdělávací zdroje. Loni v říjnu komise zahájila iniciativu o otevřenějším vzdělávání. Litevské předsednictví na to bude reagovat uspořádáním eh, ministerské debaty a vzdělávání v listopadu. Eh, vaše stanoviska a názory k těmto e, záležitostem mě určitě pomohou vytvářet také program pro toto ministerské setkání. Paní předsedající, dámy a pánové, toto jsou témata a výzvy e, v oblasti vzdělávání, kterými se chci zabývat v příštích šesti měsících. Chtěl bych ještě dodat, že v rámci plnění programu předsednictví se budeme držet eh, obecného principu eh, litevského předsednictví, kterým je otevřená a spolehlivá Evropa. Děkuji vám za eh, toto setkání a velice rád si vyslechnu vaše názory a otázky a jak jsem eh, řekl, vaše otázky vplynou do konferencí a setkání, které se budou odehrávat v průběhu našeho předsednictví. Děkuji. Děkuji. Mám tu takový problém a nejsem si úplně jistá, zda se ten problém nepřenese na vás. Vy jste vysvětlil celou řadu věcí a můžete nám říci, že my jsme tady o tom nikdy nemluvili a vy jste to během několika minut vysvětlil. Můžete nám dát eh, na srozuměnou, odkud se na to vezmou peníze? Co znamená mobilita online? Já jsem skutečně ztracená a myslím, že všichni jsou stejně ztraceni jako my. A já jsem dokonce s pravodajkou. Dokážete si to představit? Je to nová věc, já jsem to zdůraznil ve své eh, zprávě. Je, je to nové vzdělávací zdroje, neboli MOOCs, jsou, přicházejí z amerických, britských a azijských škol. Shanghai, Stanford, Univerzita v Jižní Karolíně, Edinburgh a další a mají celou řadu přednášek, kdy vlastně přednášky nejlepších profesorů jsou na internetu, online. A problém, kterému čelíme, je, je jak přenést vlastně tyto neformální Eh, vzdělávací zkušenosti do formálního tedy přijetí toho, co je skutečně možné udělat. A naše diskuse v radě bude eh, snažit se nalézt eh, cestu od neformálního vzdělávání na této platformě k oficiálnímu vzdělávání, diplomy a absolutoria a podobně. To znamená nejen uznání, ale poslední otázka je, jak zajistíme kvalitu vzdělávání. Protože eh, na, zahájíme oficiální jednání na toto téma. A můžete nám Co znamená MOG? MOG je Massive Online Open Courses, hromadné otevřené kurzy online. Nic příliš, příliš vábně to nezní. Myslím, že tedy dálkové studium existovalo vždycky ale bylo to v rámci existujících nabídek. A to znamená, tím jsme se nemuseli pra, příliš trápit, za to bude uznáváno nebo ne, protože to nabízely univerzity jako dálkové studium. Ale teď v tuto chvíli máme azijsko, americko, karibský, to je divné, to je moc divné, musím říci. Ale nesouvisí to některak se s Erasmem+. Plus. A pokud na tom pracujete, tak musíte najít cesty k uznávání, tak aby mladí lidé se na konci potom neocitli bez diplomu. A máte pravdu, a je to dobře, když se o to staráte. A však musím říci, že to není naším úkolem a vůbec to s námi nesouvisí. Protože to je věc, kterou jsme se dosud nikdy nezabývali a dnes to slyšíme poprvé. A neumím si představit, že před vaším předsednictvím by to nebylo tématem. Irové se zabývali naším Erasmem+, Plus, protože to bylo důležité, ale to další téma, to jsme prostě nikdy neslyšeli. Možná, že to ještě existovalo někdy daleko, daleko dříve, nevím. Tady člověk se nikdy neunaučí dost. Nikdy neskončí s učením. Máme spoustu agendy a je to hezké. Ale vy za to nemůžete. Vy to musíte dělat, sorry. Sanchez, máte slovo. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, já vám děkuji za vaše vystoupení, protože v oblasti školství se nacházíme v rozhodující oblasti pro budoucnost Evropské unie. A chtěl bych zdůraznit některé věci, které jste zmínil, nebo se vracet k mobilitě, o tom jsme v šíře hovořili v rámci programu Erasmus jako učitelka a poslankyně. Říkám, že je důležité bojovat proti předčasnému opouštění škol a potřebujeme také rozvoj odborného školství. O tom jste hovořil, jak skrze učňovské školství a také alternativní vyšší formy vzdělávání. Je třeba, aby Evropská unie se skutečně prioritně zabývala o vývoj. Vývojem vysokého školství hrává klíčovou úlohu v oblasti intelektuálního setkávání pokud jde o putování myšlenek a studentů v Evropě spolu s šířením informačních a komunikačních technologií, to vše ovlivňuje prostředí vysokého školství. My to, my to pokaždé opakujeme. Vysoké školství se musí přiblížit světu podnikání, pokud mají být budoucí občané připraveni na budoucí život v evropské společnosti. A já bych chtěla upozornit na význam vzdělání od nejmladšího věku pro veškeré, veškerá témata, která souvisí s Evropou 2020. Umělecká výchova jako nástroj integrace, výchova k trvalé udržitelnému rozvoji, výchova k evropskému občanství směrem k sociálnímu začlenění. Musíme vyzývat členské státy všemi dostupnými prostředky které máme k dispozici. A tyto aspekty by měly být vzaty v úvahu v práci, kterou povede litevské předsednictví. Děkuji. Děkuji, kolega Cver. Predsedujoča, spoštovani gospod minister, tudi jaz sem zadovoljen z vašim prikazom eh, prioritet. Pane ministře, já jsem spokojen s vaším představením priorit v oblasti školství po dobu vašeho předsednictví. Avšak eh, chci vám položit jednu otázku. Problém, který vyvstává v oblasti školství v Evropské unii. Celá řada mladých je nezaměstnaných, dokonce jsou to dobře vzdělaní mladí, máme asi 2 miliony pracovních míst, které nejsme schopni obsadit na základě vzdělávacích profilů našich absolventů. Takže se zde prohlubuje propast v oblasti vzdělávání a školství, mezi školstvím a světem zaměstnání. A ta, tato propast by se měla vyplnit, případně by měla zmizet. Avšak zatím v tomto směru nejsme úspěšní. Jak tedy nově přemýšlet o reformě školského systému? Evropské země musí změnit svou filozofii vzdělávání na všech úrovních. Vzdělávání by mělo spíše souviset s praxí, která by měla přicházet zejména z podniku. A kromě toho bychom se měli eh, připojit k Humboldtově přístupu k univerzitnímu prostředí. Univerzity by měly být mnohem více začleněny do reálného světa a měly by rychle reagovat na potřeby společnosti a ekonomiky. A právě takto bychom měli zvát konkurenceschopné profese. A jako Evropský parlament eh, nemůžeme ovlivnit reformy v oblasti školství. Navíc je obtížné zajistit, aby doporučení Bruselu byla realizována. Tedy jak reagovat v této situaci? Děkuji. Eh, Papa Nikolau. Papa Nikolau. Eh, minister, Děkuji. Vítám vás, pane ministře. Přeji vám všechno nejlepší do vašeho předsednictví Eh, váš úvod eh, se mně zdal velmi zajímavý a zároveň je velkou výzvou. A mm, teď eh, de facto vidím, že váš přístup je velmi moderní a v současné chvíli zde eh, nám, jste nám dá eh, takový ten eh, pře tom, co, by, co to jsou ty masivní online kurzy, masové online kurzy, to je opravdu nový trend. A také se poněkud obáváme toho ovšem, jak potom uznávat tyto kurzy jako regulérní součástí vzdělávání. A já musím říci, že eh, se tím trošku eh, zabýváme a chtěli bychom analyzovat tento nový způsob eh, nový způsob vzdělávání. Mně se líbí, jak se snažíte sladit reálné potřeby ekonomiky a vzdělávání a také de facto starat se tím směrem lifelong learning, celoživotního vzdělávání. Co mě tady ovšem trošku chybí, a možná byste k tomu mohl něco říci, je tedy Eh, kombinace eh, tedy studia a praxe, ten takzvaný duální systém. Eh, v tomto parlamentu a v našem výboru se o tom hodně debatuje a ono to souvisí také s problematikou nezaměstnanosti mládeže. A mm, taky, že máme mnoho neobsazených míst v určitých oborech samozřejmě, že je třeba eh, také eh, de facto mít eh, řádnou přípravu, ne tedy jenom prostě už v průběhu toho vzdělávání, nejenom prostě dosáhnout jakéhosi diplomu a co potom s ním. Jinak já vám přeji všechno nejlepší do vašeho předsednictví. Já musím říct, že Eh, takovýto eh, přístup eh, ze strany ministra na prvním zasedání pro mě je celkem novinkou a vítám to. Děkuji. Samozřejmě s tím, co povedali všetci moji předřečníci a možno na Margo... Chtěli bychom poděkovat a ten nový nápad, smog, pokud jsem tomu dobře rozuměla, tak já si myslím, že je to nesmírně zajímavé. Ale stejně tak bychom se měli uvědomit, že u nás v Evropské unii máme výborné profesory, máme výborné univerzity, výborné vzdělávání a samozřejmě já vám nemohu říct, co máte, říkat, co máte dělat jako předsednictví, ale spíš bych doporučila zaměřovat se na uznávání diplomů a vzdělávání v rámci Evropské unie, než spíš jako to, že jak budeme uznávat vzdělávání z jiných třetích zemí. Líbilo se mi, že máte hodně priorit, které jste prezentovali. Vlastně všechny se týkají mé zprávy o reformě vzdělávání Reading Education, ale mám dojem, že toho máte až moc, co jste si naplánovali a doufám, že se vám to podaří splnit. Držím vám palce. Chápu například vaše zaměření na východní partnerství, což je naprosto přirozené. Líbí se mi podpora jazyků, určitě zlepšení postavení odborného vzdělávání. Ale zajímavé je vlastně, co chcete konkrétně v těchto věcech udělat, protože to, co jste představil, tak všechno to bylo setkání ministrů, které se má konat v listopadu. Zajímalo mě, jestli máte na, mm, zám, zda máte před sebou také nějaké další kroky, které zda chcete dělat debaty, konference nebo nějaké speciální jiné věci, nebo co přesně jste si naplánovali, protože nás kromě toho listopadového setkání tak kromě toho jsem nezachytila žádnou jinou aktivitu, kterou plánujete což samozřejmě nespochybňuji, ale myslím, že všechny ty priority, které jsou natolik rozdílné, nevím, zda je možné zvládnout během jednoho setkání ministrů školství. Já se to neumím moc představit, ale samozřejmě držím vám palci. Všecko, co jste prezentoval, se mi líbí, ale možná by bylo dobré soustředit se na něco, s čím můžeme hejbnout. A líbila se mi vaše poznámka o lize pro učňovské vzdělávání, tedy že chcete pokračovat v této věci. Chtěl bych poukázat ještě na zlepšení postavení stážistů a lidí, kteří provádějí stáže například v institucích. Možná, že by bylo dobré na to se trošku zaměřit. Rozhodně vám držím palce, doufám, že budete úspěšný. A podobně jako kolega Jorgos má, e, mám také otázky týkající se mládeže, ale to už přenechám na vaší kolegyni. Paní Kamejvet. Ano, srdečně děkuji, pane ministře, za váš výklad. Ráda bych ten fokus ještě jednou zaměřila na dvě věci. V minulém týdnu jsem si uvědomil znovu jednu věc a nyní opět, když jste mluvil. Máme tady krásný cíl EU 2020, strategie vyšší vzdělávání mladých lidí. Zvýšit toto vyšší vzdělávání. A paní Pak a já už to děláme téměř furt a neustále, že poukazujeme na to, že když se hovoří o vyšším vzdělání a o vyšších kvalifikacích, tak, hned ne, tak nemusíme mít hned na mysli univerzitní absolutoria. A to, co nás tady vždy to se projevuje občas při našich jednáních, vlastně co chvíli. A my bychom ve svých společnostech měli vytvořit nebo dosáhnout určité změny myšlení. Minulý týden jsem poslouchala zprávy v Německu a tam šlo o vzdělávání ve Francii a tam se řeklo, že tam říkal, tam, že jenom za hodně peněz sežene učně, protože vzdělání v takovýchto klasických vzděláních už nemá žádnou společenskou hodnotu, protože společensky ve společně se dělá takový obraz, že kdo nemá univerzitu, tak není nic. A já se domnívám, že právě na základě toho, co právě řekl kolega Sfér, že tady máme problém. Máme problém s odborníky, s odbornými pracovníky. V mnoha členských státech existují nedostatky kvalifikovaných pracovníků, pro které není zapotřebí univerzitní vzdělávání. A tedy musíme se celokomunitárně působit tímto směrem a také používáním příslušné lexikologie dosáhnout toho, aby se hovořilo o kvalifikovaných vzděláních, aby se automaticky nemyslely univerzity, nýbrž aby také vzdělání v klasickém řemesle, jako je pekař nebo cukrář je dobré vzdělání a že jsou to práce, kterých je ve společnosti zapotřebí. Protože i dále budeme potřebovat lidi, kteří budou opravovat eh, naše odtoky, uvaly a podobně. A k tomu není zapotřebí univerzity. A tady domnívám se, že potřebujeme změnu vědomí v naší společnosti. Tak i bychom i mimo hodnotili a mohli vykonávat dobrou práci v této společnosti a vydělávat si tak na svůj chléb ve zdejší. Protože domnívám se, že tady v rámci Evropské unie, jak v komisi, tak i zde někde v parlamentu, mnohdy opět používáme takových výrazů, že nedosahujeme tohoto. A jinak, co se týče toho moc, moku, tak to mě překvapilo, i já jsem o tom nic neslyšela, je mi to dost vzdáleno. A v tuto chvíli bych nemohl jsem daleka toho říci, že nemůžeme takovéto moduly integrovat do našeho systému vzdělávání, ale měl bych velký problém, kdybychom šli směrem v Evropě, kdybychom řekli, tak a teď v tuto chvíli budeme dělat vzdělávání pouze přes e-learning, ať už tak nebo tak, protože já se domnívám, že vzdělávání funguje také, má velký význam když se provádí na univerzitách a v jiných zařízeních, protože se provádějí diskuse a osobní setkání. A tady už bylo poukázáno na to, že máme velice dobré a excelentní univerzity. Nechci diskutovat o tom, že nějaký americký eh, s nějakou přednáškou by měl, byl obohacení pro německý seminář. Nicméně z celého srdce bych ráda poprosila, abychom tuto hodnotu klasického vzdělávání, který, které spočívá také v diskusi a výměně myšlenek, abychom toto nenahrazovalo tím, že každý bude ve své komůrce sedět u obrazovky. Protože tady bychom Tady je třeba skutečně se zamyslet nad tím, kde taková věc dobrá je, kde to lze používat, kde to je smysluplné a jak to uznávat. Ale prosím, nevylejme s vaničkou i dítě, tak abychom, že už bychom v budoucnu nepotřebovali žádné univerzity a školy, protože každý se to odsedí doma u počítače. Protože tě bychom velmi zeštíhli, zredukovali vzdělávání a to je nešpatně. Hano Takula, prosím, jako další. Puheenjohtaja, kiitoksia ministerille hyvästä alustuksesta. Chtěl bych poděkovat ministrovi za velmi dobrou prezentaci. A možná začneme mukem. Je to velmi pozitivní, že to ministr zmínil, protože MUK má velký potenciál. To je skvělé, že se zabýváme novými možnostmi. Musíme mít na paměti, že když hovoříme o evropském školství, je to důležité téma. A právě proto jsme zde v tomto výboru, konec konců. A je to záležitost, která spadá do takzvané otevřené koordinace. Proto nové systémy jsou vždy vítány a musíme být vůči nim otevření. Nejsme proti změnám, nebráníme se změnám. Musíme předjímat budoucnost. A mě znepokojuje do jisté míry a vše, co jsem teď řekl, Vím, že pravomoci jsou v členských státech a otevřená koordinace je náš modus operandi v této oblasti, ale existuje tedy svobodný vnitřní trh a existuje úzká spolupráce v oblasti školství. A když se podívám na evropskou situaci, tak my vlastně nevíme, pro co připravujeme a vzděláváme lidi. A političtí činitelé si ani nejsou vědomi toho, jak se svět vyvíjí, jak vypadá. Skutečně se svět změnil v posledních desetiletích a v Evropě máme problémy. Vidíme výsledky změn, sociální vyloučení, nezaměstnanost mladých. A vzdělání je forma boje s těmito jevy. Ale je škoda, že na cestě exkluzi je velmi těžké vlastně ty, kteří na tuto cestu dostanou, aby se vrátili zpět ke vzdělávání. My jsme svědky ve Finsku prodlužování vzdělávání jako prostředku sociální integrace. A pokud je o litevské předsednictví, já vím, že ministr Kis má kvalifikaci a schopnosti v této oblasti. Měli bychom vznést v širší téma, pro co připravujeme naše lidi, co potřebujeme z hlediska jednotného trhu. S přihlednutím k tomu, že 40 největších společností světa mají více prostředků a zdrojů než největší členové OSN a neplatí daně žádnému členskému státu. Vůbec žádné daně neplatí sídlí v daňových rájích. Svět se tak dramaticky mění, že Evropa vzhledem k ceně práce není konkurenceschopná. Co můžeme nabídnout? Jakou přidanou hodnotu můžeme nabídnout? Inovace, výzkum a vývoj, vývoj nových produktů, investice do vzdělávání. To je jádrem tohoto všeho. A samozřejmě připravujeme i pro služby, ale musíme najít nový model velmi rychle. Máme před sebou horizont 2020, 2030, 2050 a nemáme vůbec představu, jak eh, přežijeme rok 2014. To je náš naléhavý problém. A proto bychom měli začít diskusy o muku a o všech dalších věcech. To je všechno potenciálně velmi vítané. Potřebujeme nové know nové formy spojení a to jsou věci, pro které budeme žít v budoucnosti. A možná to je takový brainstorming, ale přejeme vám všechno nejlepší, pane ministře. Marko Skoria. Děkuji kolega Marko Skoria. Grazie, <clears throat> presidente. Děkuji, pane ministře. Děkuji vám za váš příspěvek. Rád bych vám ovšem udělil jednu radu. A sice v tom smyslu, co už řekli některé kolegyně a kolegové, a sice Kamr Evert a kolega Schwer, Já přicházím ze země, ve kterém je obrovská nezaměstnanost u nás v Itálii. Avšak existuje velice mnoho řemeslníků, například pekařů, kteří nemohou eh, najít kandidáty, kteří by byli ochotni pracovat u pece. Předsednictví trvá 6 měsíců a během 6 měsíců neuděláte revoluci. A vy máte ještě ten zvláštní problém, že tam máte mezi tím ještě také letní přestávku a Vánoce, takže efektivně jsou to měsíce čtyři. Ale přesto bychom v každém případě měli optimálně využívat univerzitního vzdělávání. Potřebujeme absolventy univerzit, kteří budou atraktivní pro trh práce, ale znám velice mnoho mladých Italů, kteří mají vynikající diplomy třeba z informatiky, po kterých je údajně poptávka a to jsou potom luxusní nezaměstnaní. A z tohoto důvodu je třeba také zvlášť pohovořit o kulturním významu vašeho předsednictví. Já se domnívám, že byste mohli vyslat naprosto jasný signál, jakým způsobem je lépe využívat vzdělávání které přivede více lidí do práce, aniž by byli diskriminováni, protože nemají vysokoškolské vzdělání. Pokud se to povede, bude to dobrý výsledek pro všechny evropské země. Dovolte mi ještě také pár poznámek. A sice je to ve směru Markus Kore a další. V této poslední periodě jsme velice často hovořili o tématu vysokých škol a biznisu. Ano, prosím, jsem pro. Ale proč hovoříme pouze o vysokých školách a biznesu? Proč nehovoříme o biznesu a odborném vzdělávání, odborné přípravy? Máme to v Německu, máme to v Holandsku, máme to v Rakousku. A proč tyto země mají tak malou nezaměstnanost malých lidí oproti ostatním? Je to právě proto, že procesy, které vycházejí z této spolupráce mezi podnikem a školou, u nás mají své uznání. U nás klempíř nebo topenář nebo pekař, tak na to se nedívají šejdrem, protože nemá vejšku, kterou, nemá vysokou školu, kterou přece nepotřebuje. Myslím, že tady třeba provést změnu myšlení ve společnosti, a to, to že, se, že musí být respekt ke všem těmto profesím a není třeba každého posílat hned na vysokou školu. Myslím, že to je problém, který já sama nechápu a myslím, že více lidí by mělo pracovat právě tímto směrem. To znamená nejenom vysoká, vysoké školy a podniky, nebož obecně odborná příprava a podniky. A už to řekl Kama Eva, to je to skutečně hrozné, že v současné době existují mezi národy takových pro, to, hodně těchto problémů. Já jsem ze Sárska, tady jsme na hranici s Francií. My nemu, jdeme tomu, můj holič nemůže přijmout učně, protože v takovém případě, kdyby přijal francouzského e, učně, tak by musel platit daně francouzskému státu. A teď tedy prosíme na tom, abychom získali výjimku pro vzdělávání učňů, alespoň v příhraniční oblasti. A ty ještě navíc hovoří stejným jazykem. je prostě tady jsou problémy. A potom ještě k tomu, co řekl Hano. Ano, já nejsem proti novotám. A ten, tady ta masivní věc, to, ono to vypadá zajímavě, ten mail o ETLE. Zaprvé si udělejme své domácí úkoly. Do, zatím se vůbec nerozběhl boleňský proces. A my tady začínáme najednou znova přicházet úplně s novými moduly, a všichni se z toho zblázníme. Tedy měli bychom se mít trošku na pozoru. Já si myslím, že tady bychom měli se mít na pozoru. On nemám nic proti tomu, aby se zaváděly novety, novoty, ale musí mít rámec. A dokud nemají rámec, tak nedávají žádnou jistotu pro studující. A to je problém, který tady mám. Tak to jsem také chtěla říci a teď domnívám se, pan ministr dostane slovo, aby nám odpověděl. Prosím. Eh, eh, eh, Děkuji. Kolik mám času? 10 minut. 7 minut. Děkuji. Vaše kolegyně musí odejít 11.15, takže pokud to zkrátíte, tak eh, se na ní dostane více času. Já zhrnu všechny otázky. První týkající se MOOCu byla to naše iniciativa toto spustit, ale vzhledem k tomu, že máme nyní více než 800 tisíc eh, evropských studentů, kteří jsou registrováni na těchto platformách, je třeba na to zareagovat svým způsobem. Minimálně musíme zahájit diskusi o tom, co chceme dělat. Samozřejmě se to nebude oficializovat ale měla by proběhnout diskuse, kam chceme politicky e, směřovat. A to, souvi, to je v souladu s tím, co jste řekla. Obecná část otázky, která zazněla téměř od všech členů výboru. Spojení mezi vzděláváním, přípravou a podnikáním světem obchodu. A tento, toto spojení je velmi ohroženo. Když hovoříme o výzkumu, že jsme tedy kvalitní výzkumníci a nedochází k realizaci v průmyslu, tady je to samé. Univerzity jsou velmi kvalitní, univerzity jsou prestižní, skvělé, avšak jejich absolventi nejsou dobře přijímání na trhu práce. Takže je tu nesoulad mezi kvalifikací, kompetencemi, které poskytují univerzity studentům a tím, co potřebuje průmysl. A máme tři nebo čtyři setkání v Litvě na toto téma a pokud by to bylo úspěšně formulováno, mohlo by se to promítnout do návrhu rady nebo rozhodnutí rady, do závěru a podobně. Takže tím se zabýváme. A hned na začátku našeho předsednictví eh, prohlášení Evropské komise evropských sociálních partnerů a evropského předsednictví, pokud jde o Evropskou alianci pro učňovské školství. A je to právě typ spolupráce mezi těmito třemi složkami kdy vlastně by měli podnikatelé říci, co potřebují od vzdělávacího systému a ten by měl zareagovat na to, co průmysl a společnost potřebují. Protože máme tak vysokou nezaměstnanost, na druhé straně potřebujeme mnoho odborníků v IKT, odborníků pro špičkové technologie a podobně. Myslím, že vlastně hovoříme jednou řečí. Třetí věc, eh, chci vám mm, poděkovat a chci umožnit další ministrině, aby vás oslovila. Děkuji vám za návrhy, náměty, budu mm, řádně pracovat pro budoucnost Evropy. Děkuji. Děkuji za vaše slova a děkuji také za solidaritu s eh, vaší

Ano, takže jeden ministr byl odejít a další se dosud nedostavil. Ja. Na? No? Veronik?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 Um, Dobré ráno, paní eh, ministrině Pabedinskiene, ministrině sociálních věcí a práce. A součástí vašeho portfolia je také mládež, čili mm, neměla byste hovořit o sociálních věcech, ale jenom o mládeži. A vy jste řekla, že máte poměrně málo času, takže já vám rovnou předám slovo. Dobré dopoledne. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, především vám chci poděkovat za to, že vám zde mohu představit priority litevského předsednictví v oblasti mládeže. Parlament eh, dnes eh, spolu rozhoduje a reprezentuje přitom půl miliardy občanů. Každý ministr by eh, tedy měl usilovat o zájemnou spolupráci s Evropským parlamentem a já tak určitě činím. Budoucnost Evropy spočívá na mládeži, kterou je třeba vnímat jako pozitivní kreativní sílu. Evropa je nejrychleji stárnoucím kontinentem, eh, proto tedy eh, lepší využívání potenciálu, které máme, jsou nejlepšími garancemi udržitelné Evropy. Abychom vytvářeli podmínky pro aktivní zapojení mladých lidí do demokratické a otevřené společnosti, je třeba naslouchat hlasu mladých a přicházet s iniciativami, podporovat efektivní spolupráci a přinášet konkrétní myšlenky do programů Evropské unie. Součástí probíhající ekonomické krize je také horší uplatitelnost mladých na trhu práce a to ovlivňuje životy nás všech. Mladí lidé jsou v této situaci zranitelnější než dokoliv jiný. Nejenom, že jim nezaměstnanost brání v plné integraci do společnosti, ale způsobuje také eh, zvýšené riziko eh, exkluze a sociálních nepokojů. Je třeba vyhnout se tomu, aby se dostali do sociální závislosti a aby naopak byli aktivní v životě. Tomu je třeba napomáhat. Je třeba využívat veškeré příležitosti, které se jim nabízejí, aby mohli být platnými členy společnosti a přispívá k tvorbě Evropské unie. Je třeba pochopit, že mládež to není zátěž, ale naopak významný sociální zdroj, jehož mobilizace nám pomůže dosahovat vyšších eh, společenských cílů. V souvislosti s cíly Evropy 2020 je třeba řešit problémy, jimž mládež čelí v souvislosti s hospodářskou krizí. nadále je třeba věnovat větší pozornost zaměstnanosti, podnikání, kreativitě. Totež platí o sociálním eh, začlenování, zdravotnictví a sociálním blahobytu. Eh, politika Evropské unie si přeje zajistit budoucnost všech 28 členských zemí. A k tomu také patří to, aby se mládež eh, nestala jakousi ztracenou generací. Hlavní prioritou v oblasti mládeže je sociální inkluze mládeže ve začlenování mládeže do eh, vzdělávání a na pracovní trh. důsledky toho, že někdo patří do nejohroženější skupiny, mají sáhlé sociální důsledky. Eh, tito lidé mají omezené možnosti vzdělávání a zaměstnání a to je posouvá směrem ke kriminální scéně mají eh, menší příležitosti rozvíjet se politicky a sociálně a společnost jim obecně méně důvěřuje. Potřebujeme tedy sadu opatření, která nám pomůže vtáhnout ty, kteří stojí na okraji, do trhu práce. Přitom bychom se měli zvláště soustředovat na ty nejohroženější skupiny. Úspěšná politika vždy souvisí s inovacemi. Proto je třeba hledat nové cesty, abychom dosáhli také k těm cílovým skupinám, které nejsou schopni plně využívat svá práva. My budeme v průběhu předsednictví pracovat na závěrech rady v oblasti sociální inkluze vzdělávání a školení mladých. Budeme usilovat o nalezení těch nejlepších způsobů a opatření, která otevřou příležitosti těmto mladým ve veřejném životě, ve vzdělávání a na trhu práce. Budeme zdůrazňovat inovativní řešení mezisektorální spolupráci a mezirezortní spolupráci. Mládeži bude věnována také konference o mládeži v Evropské unii a budeme se snažit mladým lidem v rámci této konference naslouchat a k tomu přizpůsobovat také opatření, včetně nových a inovativních metod, jak řešit eh, problémy mladých, kteří eh, nejsou v procesu vzdělávání ani eh, třeba učňovského školství. V září od 9. do 12. proběhne příslušná konference ve Vilniusu. Budeme se snažit zhrnout všechny zkušenosti a podněty z předchozí konzultací chceme posilovat příležitosti k vstupu na trh pro ty lidi, kteří nejsou v žádném vzdělávacím procesu a nejsou ani zaměstnaní. Je třeba, abychom spustili takzvaný strukturální dialog. Já jsem přesvědčená, že hlas lidu je velmi důležitý a mělo by mu být nasloucháno při formulování politiky. Neméně důležité je to, aby proces strukturálního dialogu zahrnoval stále větší okruhy mládeže a takto bude možno přispět k vytváření jejich budoucnosti. Já věřím, že aktivní účast mladých eh, je zárodkem jejich budoucího aktivního občanství. A do toho je třeba zahrnout zejména ty, kteří nyní stojí stranou. Otázka zaměstnanosti mládeže patří k prioritám našeho předsednictví. Pokud se týče konkrétních úkolů v této oblasti, Litva bude pracovat na prohlášení komise o e, zaměstnanosti mládeže v učňovském školství. Půjde o aktivizaci členských zemí, sociálních partnerů a firm, včetně Evropské komise a dalších relevantních hráčů, tak, abychom e, měli kvalitní systém učňovského vzdělávání a samozřejmě se budeme soustředovat na realizaci eh, té takzvané garance pro mládež. Z toho vyplnou nové příležitosti pro mladé a eh, vyhneme se takto dlouhodobým pobytům mimo trh práce. Implementace této iniciativy bude důležitou součástí vytváření silných partnerských vztahů s dalšími eh, zainteresovanými stranami, eh, včetně eh, služeb trhu práce a dalších, kteří podporují mládež. Měli bychom využít všechny finanční možnosti sociálního fondu a dalších strukturálních fondů. Velmi důležité je také zapojení sociálních partnerů při řešení problematiky mládeže a nezaměstnanosti. Budeme se tím zabývat na neformální radě pro zaměstnanost, kde právě otázka učňovského školství se bude diskutovat podrobněji. Zapojení Evropského parlamentu je velmi důležité Eh, my jsme analyzovali dosavadní dokumenty Evropského parlamentu a já vítám dohod, kterých dosáhlo irské předsednictví v oblasti mládeže, vzdělávání a sportu, kde se podařilo identifikovat význam mládeže, které byly věnovány určité konkrétní části programu v této konkrétní oblasti. K našim eh, prioritám patří eh, eh, také v vnesení této problematiky na jednání samitu východního partnerství, které proběhne v říjnu. Toto fórum se bude zabývat všemi těmito aspekty, a to i na místní úrovni, také prezentace práce s mládeží a propojení procesů v uvnitř Evropy a v rámci východního partnerství. Také bych chtěla ocenit eh, práci odvedenou eh, předchozím předsednictvím v rámci našeho TRIA. My budeme usilovat o kontinuitu. Chtěla bych využít této příležitosti a pozvat vás na eh, konferenci o mládeži, která proběhne začátkem září. V průběhu našeho předsednictví budeme aktivně sledovat všechny procesy, které souvisí s mládežnickou politikou, včetně spolupráce s dalšími sektory, také sport mimo jiné. A samozřejmě se zaměříme na související dokumenty z jiných rezortů. Eh, budeme se zaměřovat na mezirezortní spolupráci s důrazem na mládež pro lepší zajištění mezirezortní spolupráce budeme využívat možností, které nám dává strukturální dialog. Eh, ten nám vlastně umožní Eh, zapojit například také rezorty zaměstnanosti, vzdělávání a zdravotnictví eh, do naší činnosti. V průběhu nadcházejícího předsednictví budeme eh, usilovat o zapojení mládeže, která není v procesu vzdělávání do tohoto strukturálního dialogu. Zejména se to bude týkat politik, které na ně mají přímo vliv, to znamená možnosti vlastní vzdělávání, učňovského školství a osobního rozvoje. Zapojení mladých lidí do formulací politik je nezbytná, abychom mohli správně implementovat opatření v oblasti mládežnické politiky. Eh, dámy a pánové, Ráda bych eh, na závěr konstatovala, že pro mě osobně a taky pro všechny, kteří profesionálně pracují v této oblasti našeho předsednictví, eh, je to všechno velká čest a vážná zodpovědnost. Já eh, určitě budu chtít využít Eh, veškerou svou zkušenost pro další komunikaci s Evropským parlamentem. Děkuji vám za pozornost a ráda si vyslechnu vaše komentáře a otázky. Velice děkuji, paní ministrině. Mám problém. Řekli jste, že musíte ve čtvrt jít a teď už to už právě, kolik máte ještě času tady? Jak dlouho můžete ještě strvat? 15 minut. Dobrý. Takže kolegové, prosím. Prosím, v tuto chvíli nejde, nemůžeme eh, vést, vést eh, nedělní projevy. Tedy děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za vaši prezentaci. Skutečně byla to podrobná prezentace. Máme víc komentářů než otázek ten mám rád, líbí se mi ten přesahový, prů, průřezový přístup, ale myslím, že jste měla nešťastný začátek, protože jste často hovořila o mladých lidech, kteří nepracují a kteří nejsou ve, v procesu vzdělávání. Ale já se obávám, že daleko více lidí, kteří mají práci a nebo se vzdělávají a přesto mají také potřeby. A proto bych řekla, že byste se měla soustředit na všechny mladé lidi. Líbí se mi také, že chcete pracovat na strukturálním dialogu s mladými lidmi. A ještě jeden negativní bod. Nemůžete hovořit o mladých lidech, kteří nejsou ve škole a kteří nepracují a hovořit o tom, že jsou to potenciální kriminální živly. Prosím, abyste toto nikdy už oficiálně neřekla, protože to není hezká formulace, která nikomu z nás nepomůže. A potom ještě další bod. V rámci strukturovaného dialogu se musíme soustředit také na daleko větší skupiny, to znamená všechny mladé lidi. Mladí lidé jsou ti lidé, kteří možná méně se účastní z života společnosti, ale možná, že to proto, že společnost o nich vůbec nerozhoduje. A já se to, myslím, že právě ty, že je třeba vychovávat z nich aktivních ob, aktivní občany, právě z těchto lidí. A to je tak, to, byla bych ráda, kdyby to byla taky jedna z věcí, na kterou se budete soustředit jako předsednictví. Děkuji vám velmi. Pan kolega Papa Nikolau, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za váš úvod, paní ministrině. Skutečně otázky mládeže nejsou lehkým tématem na evropské úrovni. Máme evropské pravomoci, tak jak jsou upraveny ve smlouvách. A vedeme řadu debat a máme celou řadu zájmů. A když jsem slyšel váš úvod, tak eh, jsem měl pocit, že žijeme v jiných světech. A to říkám to proto, protože jsem nic neslyšel z vaší strany a vy zastupujete dnes předsednictví. Nešel jsem něco v nedávném vývoji a nedávném rozhodnutí, kde evropští lídři to považují za velkou prioritu otázky mládeže, otázky nezaměstnosti mládeže. Bylo vyhlášeno nové rozhodnutí, že 8 miliard euro bude určeno pro toto téma, pro vytváření příležitostí pro mladé. Před dvěma lety Eh, předseda komise, pan Barroso, řekl, že 3 eh, miliony z prostředků nejsou využívány a budou na to převedeny. A byla vytvořena pracovní skupina, která měla připravit přítosti pro mladé. Žádná zpětná vazba. Existuje otevřená metoda koordinace, lidé se scházejí a vyměňují si názory, ale opět nemáme žádné informace. My jako parlament nejsme do toho až tak zapojeni. Tedy paní předsedkyně řekla, že nemám čas, tak musím to ukončit. Prožíváme krizovou situaci a směřujeme k, ke konci předvolebního roku, o tom se hodně mluví, a vy jste příslušná ministrině. Myslíte si, že během předsednictví budete schopná větší konkrétnosti při řešení problému mládeže a poskytování specifických odpovědí. Podívejte se na, na zprávy komise týkající se mládeže. Z Evropské unie přichází zda informací a my potřebujeme konkrétní reakce, konkrétní řešení. Tak vítám vaši reakci. Děkuji. Paní Benerapatu, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám vás, paní ministrině. Mě trošku zaskočilo, že jste vůbec nehovořila o záruce pro mladé. To je významný krok rady. Evropský parlament to navrhl a vy jste o tom vůbec nemluvila. Mě by zajímalo, jak je váš přístup, jak se na to díváte, jak se díváte na realizaci této záruky pro mladé. Máte nějaký konkrétní přístup v tomto směru? A protože mám jenom jednu minutu, tak budu mluvit velmi eh, stručně. Vy jste zmínila o eh, význam zaměstnání a pracovních míst, ale vy jste nehovořila vůbec o dobrovolnictví, o dobrovolné činnosti. Je to také způsob, jak by mohli být mladí aktivní, protože cílem je samozřejmě zaměstnání. A poslední věc, otázka mobility. Víme všichni, že mobilita, zejména pro mládež, je důležitá. A program Erasmus umožňuje studentům, kteří sledují univerzitní pro- program, aby měli přístup k mobilitě, ale ostatní nikoli. Pokud jde o mobilitu, to je zcela konkrétní návrh. Proč eh, nesměřovat eh, k evropskému eh, pasu mládeže, v současnosti něco takového máme, je velmi omezený, stojí přes 500 euro pro velmi omezenou dobu. Vytvoření takového pas Euro pro mladé by umožnilo mladým být mobilní nad rámec studentů v rámci programu Erasmus. Děkuji. Děkuji. Markus Kuria. Eh, Děkuji, pane před, paní předsedající, paní ministrině doufám v dobrou spolupráci s námi. A že to povede příště také k tomu, že, nám, že budeme mít více času na to, abychom se mohli vzájemně, si mohli vzájemně podiskutovat. Nesmírně vítám to, že chcete prioritně bojovat proti nemá, nezaměstnanosti mládeže, protože my víme, že to je skutečné drama v celé Evropě. Avšak Eh, ve vaší zprávě jste se soustředila příliš a jenom vlastně na tohle sto. Přičemž eh, mladí mají také své různé svazy, spolky a hovoří také o jiných věcech, než je zaměstnanost, také je sport, dobrovolnická práce a tak dále. A ty, tento akční program mládeže, který byl přijat do, nové, do nového programu Erasmus+, je programem, který se týká všech, mla, všech malých lidí. A já se domnívám, že v tomto výboru bychom se od vás také něco dozvěděli od vás, tedy nějaké cíle. Možná, že byste se k tomu ještě mohla vrátit, možná už až příště, ale možná už dnes. Ano, děkuji, paní předsedající. Paní ministrině, jsem ze Španělska, kde je neuvěřitelně vysoká nezaměstnanost mládeže a to je obrovský problém ve Španělsku a kromě toho je to celý problém, problém v celé Evropě. Samozřejmě souvisí to s ekonomickou krizí, ale vedle toho a, ale vedle toho také s, se systémy vzdělávání pro mladé lidi, který neodpovídá potřebám reality. O tom jsme hovořili už s ministrem pro vzdělávání a spolupráce mezi vámi a ministrem pro vzdělávání je důležitá právě především proto, abychom abychom, abych, abyste se zabývali ve větší míře takovými otázky, jako je praxe učňů a vzdělávaných lidí v podnicích. Považuji to za důležité a to je jedna z příčin nezaměstnanost, ne, z příčin pro nezaměstnanost ve Španělsku, že pracovně právní předpisy mají především negativní dopady na mladé lidi. Nepotřebovali bychom tady společné pracovně právní předpisy v celé Evropě? protože v otázce rozpočtové politiky a daní se neustále více integrujeme. Ano, děkuji. Takže děkujeme kolegové, eh, jak řekli. Měli bychom se soustředovat na celou mládež, nejenom na tu nezaměstnanou nezaměstnanými se eh, zabývají, zabývá dneska kde kdo. Ale máme také eh, množství mládeže, která není nezaměstnaná. Oni taky potřebují eh, výměnu, sport a tak dále. Takže prosím, soustředíme se na celou mládež, jenom na určitou část a, mm, už vůbec ne, tady neprovádějme tady kriminalizaci. Dobře, prosím, máte slovo. Já eh, děkuji členům výboru za komentáře a otázky. Ráda bych eh, stručně odpověděla na všechny otázky. Především tady k paní Nedvěďové děkuji za otázky. Zapojování mládeže do veřejného života je důležité v každé členské zemi. Jde o schopnost integrovat mládež a Eh, ta potom může uplatnit, eh, je to prostor pro jejich eh, vlastní kreativitu. A je to výborný příspěvek pro konkurenceschopnost jednotlivých zemí, ale také pro celou Evropskou unii. Jestliže jsem hovořila o lidech, kteří jsou mimo vzdělávací proces a také mého zaměstnání, tak já jsem to nemyslel tak, že by snad byla, byly automaticky kriminální žmily, ale eh, prostě je tady vyšší riziko, jelikož eh, nemají co dělat, takže by mohli taky skončit na druhém břehu společnosti. Takže to je důvod, proč bychom měli věnovat eh, velkou pozornost a to nejen zaměstnávání nezaměstnaných, je třeba si uvědomit, že jsou součástí naší společnosti a měly by být tedy její inkluzivní součástí. K tomu, co řekl pan Papa Nikolau, ptal se na garanci mládeže a proč jsem to nerozvedla. Tak to samozřejmě je jedna z našich priorit a my jsme tedy eh, rádi, že máme eh, nyní eh, několik milionů eh, právě na tuto záležitost. Eh, právě v září si budeme vyměňovat s ministry zkušenosti v realizaci mládežnické garance. A je to proto, abychom během prvních dvou let víceletého finančního rámce byli schopni co nejlépe využít alokované prostředky. A nyní eh, k eh, se hovořilo také o eh, mobilitě mládeže. Mladí chtějí příležitosti, aby mohli být aktivní, jde o uplatnění eh, nových zkušeností v naší zemi, čili domníváme se, že mobilita mládeže je mimořádně důležitá věc. A nyní panu Skoriovi. Hovořil o e, sociální inkluzi zaměstnanosti a Erasmu. Domníváme se, že e, politika zaměstnanosti ta musí být vnímána z hlediska sociálního dialogu, zaměstnanosti a také systému vzdělávání. Čili náš přístup by měl být holistický. Pokud je řeč o zaměstnanosti, mohu říci, že garance mládeže je pro nás velmi důležitá. Je třeba zajistit, aby to dopadlo dobře a e, také jsme spolu podepsali e, deklaraci o alianci pro marže, čili to je mm, deklarace o spolupráci, eh, která povede eh, k zapojení a posílení sektoru učňovského školství. Pan Fisos se ptá na mezirezortní spolupráci. Tady bych ráda řekla, že v oblasti mládežnické politiky, a to je mimořádně důležité, každá čenská země má své hodnoty. Samozřejmě, že spolupracujeme, vyměňujeme si osvědčené praktiky, snažíme se o způsoby, které povedou k maximálním výsledkům. A samozřejmě nejlepším výsledkem by byl soulad nabídky a poptávky. Čili to by byl ten soulad mezi učňovským školstvím a trhem práce. To vše by mělo být také otevřeno sociálním partnerům, No, já vám tedy děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministrině. Ráda bych vám ještě dala na cestu to, že jsme velice znepokojeni ohledně předloženého rozpočtu ze strany komise, která nemá vlastní kapitolu pro mládež oproti tomu, o čem jsme jednali v trilogu. Prosím, abyste si to vzali do své agendy. Komise přišla s textem, který si připravila když ještě byl Erasmus for All, už neexistuje, byť jsme o tom ještě nehlasovali, tak je jasné, že je třeba respektovat výsledek trilogu. A prosím tedy, aby Evropská unie měla desetiprocentní samostatný rozpočet pro mládež. Je to pro nás velice důležité. Komise tady sedí také a slyší to. Děkuji vám tedy, paní Mecině, přejeme vám hodně úspěchů. Bě- a také při prosazování našeho pro programu Erasmus+, protože tam je celá řada dobrých přístupů, které budeme moci dále rozvíjet díky vaší podpoře. Děkuji vám a všechno hezké. sport je tady také pan další minister, pan minister, který je odpovědný za sport, podobně jako v Německu. pane Barovskasi. V tuto chvíli už to nemáme na projednávání příliš mnoho, protože rozpočet pro rozpočet je malý. Ale existují tam dobré iniciativy a my bychom se rádi dozvěděli, jak se do nich chcete pustit. Ačiū, pane pirmininke, gerbimi Europos parlament. Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážní poslanci, členové výboru, Paní Doris Pak, členové politických skupin, jsem velmi rád, že zde zastupuji dnes litevské předsednictví rady a děkuji vám za možnost představit priority našeho předsednictví v oblasti sportu pro následující půlrok. Úkoly a výzvy, kterým budeme čelit v oblasti sportu. Nejdříve bych chtěl poděkovat vám, členům Evropského parlamentu, za vaši obrovskou práci a také za spolupráci na dokončení programu Erasmus Plus, Erasmus pro všechny a já bych vám chtěl osobně poděkovat za vaše nasazení Poprvé v oblasti sportu máme také finanční zdroje a to je výsledek vašeho působení. Je to významný dokument v oblasti sportu. A litevské předsednictví se bude snažit o to, aby program byl eh, uveden v roce 2014. Poprvé od roku 2004 jsme svědky toho, že stojíme v čele Evropské unie. Je to obrovský úkol pro naši zemi. Věnujeme velkou pozornost této záležitosti a vím, že jsme dobře připraveni, abychom zajistili další fungování Evropské rady, abychom zajistili kontinuitu, abychom zajistili i upřímné zprostředkování ve sporech všech stran. To jsou základní principy našeho předsednictví a my se vynasnažíme dosáhnout hlavního cíle, tedy důvěryhodnou a otevřenou rostoucí Evropu. V oblasti sportu budeme spolupracovat eh, s předsednickou trojkou a budeme přispívat eh, k, k, k souvislosti sportu a ekonomiky a na do práce budeme také řešit otázku nezaměstnanosti mládeže, otázka sportu v sociální soudržnosti, podpora veřejného zdraví. Náš program má tři hlavní témata, která odrážejí tyto tři hlavní cíle. Budeme se snažit o kvantitu a ne kvalitu. O kvan, kvalitu a ne kvantitu a budeme se snažit o přijetí tří hlavních dokumentů a třetí téma bude založeno na veřejné diskusi. Nyní pohovořím o všech třech doporučení Rady o podpoře zdraví skrze fyzickou aktivitu. To je dokument, který směřuje k tomu, abychom zlepšili veřejné zdraví skrze fyzickou činnost. Ten dokument je velmi důležitý, protože definuje opatření, která mají zajistit větší míru fyzické aktivity lidí. A já chci poděkovat členům výboru za váš příspěvek a pozornost tomuto tématu. Citová zdravotní organizace zdůraznila nedostatek fyzické aktivity jako čtvrtý rizikový faktor přispívající k mortalitě a chorobám. Eh, přicházíme o milion osob z důvodu nedostatku fyzické činnosti v Evropě. A míra fyzické činnosti obyvatel Evropy klesá. A podle Eurobarometru 60% evropských občanů zřídka kdy nebo téměř vůbec nesportují. Každý členský stát samozřejmě vkládá velké úsilí do podpory fyzické aktivity. Ale pokud eh, chceme věci skutečně změnit, musíme zajistit užší spolupráci a sdílení osvědčených zkušeností v členských státech. Jsme si vědomi rozsahu problému a Rada ve svých včerejších závěrech vyzvala komisi, aby připravila návrh doporučení. A my plánujeme, že tento dokument bude projednán na pracovní skupině Rady v září chceme schválit tento dokument eh, na konci listopadu během Rady školství, mládež, eh, kultura a sport. Druhý dokument, který chceme schválit, jsou to závěry Rady o příspěvku sportu pro ekonomickou stabilitu a růst a sociálně inkluzivní komunity Podíl sportu na ekonomice je značný podle některých výzkumů. Litva již začala započítávat příspěvek sportu ekonomice a chceme seznámit s výsledky při neformálních akcích. A věříme, že další státy budou postupovat stejně. V našich závěrech chceme ukázat, že oblast sportu přispívá růstu ekonomiky a snižuje nezaměstnanost. Také zachovuje přispívá k eh, spolunáležitosti, což je důležité v období ekonomických obtíží. Je to významný příspěvek pro dosažení eh, strategie Evropa 2020. Nemůžeme ignorovat eh, problémy nezaměstnanosti mladých, která představuje 20 v Evropě. V některých členských státech je to dokonce 50 Mladí jsou naše budoucí budoucnost a musíme se o ně starat dnes. A pokud se nám to nepodaří, objeví se velká skupina mladých nečinných lidí, kteří nakonec se ocitnou na okraji v extremistických skupinách. A musíme tedy zabránit tomuto roztříštění a sportovní činnost vytváří mnoho příležitostí pro mladé, zejména skrze dobrovolnictví kde je možné získat určité kvalifikace, je možné rozvíjet tvořivost týmového ducha. A to vše je třeba na našem trhu. Sportovní aktivity umožňují řešit sociální problémy a i malá drobná investice do sportovní infrastruktury může přinést skvělé výsledky a významně přispět bezpečnějším, silnějším komunitám a také přispět silnější Evropě. Plánujeme další téma k diskusím na radě. Zásady správného managementu ve sportu. Pokud chceme prosazovat manažerské řídící schopnosti ve sportu a také bezúhonost a integritu. Dobrý management v oblasti sportu je předpokladem je pro fungování sportovních spolků a asociací a pokud se tyto opírají o kvalitní řízení, transparentnost a odpovědnost, tak pouze za takových předpokladů, předpokladů mohou fungovat nezávisle, bez dohledu státu. Samozřejmě budeme se také soustředit na boj proti dopingu. A ten problém je stále relevantní a musíme zajistit aby Evropská unie hovořila jednotným silným hlasem, aby jednomyslně vyjadřovala svůj názor a působila takto ve, celosvět, ve světové protidopingové organizaci. Budeme se snažit o koordinaci našich postojů s vadou a budeme věnovat značnou pozornost kodexu a revizi kodexu pro boj s dopingem. A očekáváme zde společný postoj na světové konferenci o dopingu ve sportu v listopadu v Johannesburgu. Také se pokusíme vyřešit problémy související s manipulací sportovních výsledků. To je velká hrozba pro integritu sportu a proto se musíme zapojit do celé řady mezinárodních akcí a konferencí. A také jde o přípravu umluvy Rady Evropy proti manipulaci sportu, sportovních soutěží. A zde jde také o mandát Evropské unie pro vyjednávání o této umluvě. Budeme se snažit eh, tento mandát dokončit a budeme se snažit zajistit výměnu osvědčených postupů. Nyní, pokud jde o Radu ministrů sportu proběhne 26. listopadu v Bruselu, avšak předtím 1. října proběhne neformální jednání ministrů, kde se soustředíme na příspěvek velkých sportovních akcí našemu hospodářství a chci vás všechny vyzvat, abyste se zúčastnili tohoto jednání. Na závěr bych chtěl říci, že před oficiálním jednáním Evropská komise 30. září uspořádá sportovní fórum ve Vilniusu. Naše předsednictví zorganizuje setkání generálních manažerů a bude to tedy 30. září a tam budeme, tam budeme tedy pokračovat v dalších plánech vůbec pro oblast sportu. Vážení poslanci, kulturní výbor má značný rozsah, který hodně působil ve prospěch sportu. A my věříme v úzkou spolupráci při položení hlubších základů pro sportovní činnost a očekáváme, že vás přivítáme ve Vilniusu v následujícím půlroce. A také věříme, že díky plodné spolupráci budeme schopni dostáhnout cíl našeho předsednictví. A věřím, že naše předsednictví bude úspěšné a bude prospěšné pro všechny členy Evropské unie. A spolehám na vaši dobrou vůli a podporu, protože vidím takové příklady každý den. Děkuji. Dávám slovo Santiago Fisasovi. Ano, děkuji, pane ministře. Jsem velmi rád. Ano, tedy řeknu to ještě jednou. Jsem velice rád, že tak důležitý ministr, jako jste vy, ministr vnitra bere sport tak vážně a to nás naplňuje pro litavské předsednictví nadějí. Zmínil jste se o celé řadě témat, řekl jste, že je sport důležitý pro ekonomiku, pro zdraví, pro integraci menšin a mladých lidí. Sport je důležitý pro ekonomický růst. To všechno jsou velice důležitá témata. Zde, v tomto výboru, jsme pracovali na tématu sportu velice intenzivně a to také po Lisabonské smlouvě. To víte, pane ministře, protože poprvé Evropský parlament v tuto chvíli také získal příslušnost pro sport, tedy nejenom parlamentní, brž také komise. A z tohoto důvodu jsme hlasovali o zprávě, která se zabývala právě tímto tématem. Rád bych vám zde řekl, že téma sportu, respektive svět voltu, je nesmírně rozmanitý a je tady celá řada nejrůznějších témat, různých témat. Ale zaprvé bych vás chtěl poprosit o podporu toho, aby strukturní fondy naprosto konkrétně byly využívány ve prospěch sportu. Považuji za důležité to, abyste o tom přesvědčili komisi, protože existuje skutečně dost peněz, které jsou k dispozici a bylo by dobře, kdyby mohly být použity na sport. Náš rozpočet celkově je malý ale lepší než nic. A já se domnívám, že zde by skutečně bylo možné něčeho dosáhnout. A dalším tématem to je Velký Evropský týden sportu. Evropská komise chce pravděpodobně svolat konferenci se všemi aktéry a mělo by to být v dubnu příštího roku, tak aby v tomto roce se konal tento velký Evropský týden sportu což by byl silný, dobrý signál pro podporu sportu. A o čem jste možná nebyl hovořil, protože nejně, není možné pohořit o všem, tak to jsou paralelní kariéry. Sportovci měli být podpor, by měli být podporováni tak, aby paralelně se svou sportovní kariérou také případně studovali nebo usilovali o akademickou kariéru. To považuji za důležité pro velkou, velkou řadu sportovců, protože i když potom nastávají problém, když se sportem končí. A kromě toho, co je také důležitá věc, a to jsou ilegální sázky. Dříve velkým problémem byl doping. Teď už byla přijata celá řada opatření. E, neříkám, že všechno bylo vyřešeno, ale Přesto v tuto chvíli obrovským problémem v sportu jsou ilegální sázky a to je problém, který nelze vyřešit až tak snadno, protože je to problém, který se rozšířil také i mimo Evropu. Existuje celá řada různých sáskových ilegálních kanceláří a proto je zde zapotřebí spolupráce a věnovat tomu pozornost. Vy jste také ministrem vnitra, to znamená, že se musíte také intenzivně zabývat právě touto sáskařskou mafií která často existuje v azijských zemích. Tedy těch témat je skutečně přehršel. Ale já se raduji z toho, že se všemi těmi to, že vás všechno to témata zajímají. Rádi přijímáme vaše, eh, vaše pozvání a rádi přijdeme do Vilnusu v říznu. Pane ministře, takže můžete odpovídat. Typ. Gerbiamas ponai. Děkuji. Pane Vizasi, já eh, plně souhlasím s tím, co jste řekl a v podstatě k tomu nemám co dodat. Správně jste řekl, že já jsem minister vnitra a eh, do mé kompetence spadá i sport. Je to podobně jako v Německu. Sport je velmi důležitá oblast. A to by mohlo souviset s vaší třetí otázkou. Eh, pokud eh, lidé sportují, eh, snižují se, snižuje se kriminalita. Co se týče strukturálních fondů, správně jste řekl, a to se hodně objevuje v jednání o strukturálních eh, eh, fondech. Eh, já sám hm, také mám potíže se zády a vím, že mnozí lidé končí se sportem, tedy se sportovními kariérami a pak se dostanou do existenčních potíží. Čili tady je třeba vytvořit lepší podmínky pro profesionální sportovce, eh, kteří eh, skončí svou profesionální kariéru. Eh, protože to jsou lidé, kteří dávají své zdraví na oltář sportovním výsledkům, které jsou potom předmětem hrdosti celého národa. No nicméně, eh, já myslím, že o tom budeme moci debatovat ještě při dalších příležitostech. Chtěl bych ještě doplnit to, co řekl pan kolega ministr. Nejde totiž pouze o to, když se provozuje sport, tak aby že si člověk způsobí eh, natrvalo úrazy. To se stát může ale jde o to, že sportovec během své sportovní kariéry také může se vzdělávat tak, aby až skončí jednou, mohl mít nějaké zaměstnání. To je ta otázka, kterou měl pan kolega. A já se domnívám, že i bude ve vašich možnostech, abyste podpořil tyto myšlenky, protože je to velký zájem tohoto výboru. Děkuji. Takže Není-li dalších otázek, děkuji našemu čtvrtému návštěvníkovi, ministerskému z Litvy. Děkuji vám a přeji vám úspěšných šest měsíců, ačkoliv to bylo de facto jen čtyři měsíce. Nicméně určitě se potkáme také ve Vilniusu. Přeji vám všechno nejlepší. Thank you. So, uh... Takže teď se dostaneme k dalšímu bodu naší agendy. A sice rozpočet na rok 14. Raportér Morten, prosím. Thank you, chair. Uh, uh, Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych začal poznámkami o rozpočtovém postupu. Tak eh, návrh rozpočtu eh, a jeho zveřejnění došlo k eh, tedy se s dvouměsíčním spoštěním. To samozřejmě vedlo k zamotání situace. Přičemž je situace taková, že návrh rozpočtu nereflektuje realitu. Některé věci byly dojednány úspěšně, třeba ten program Erasmus, to je výborné. Nicméně zůstává otázkou, jestli mládež by měla dostat svoji vlastní rozpočtovou položku. A já tedy očekávám, kolegové, že se k tomu vyjádříte. To je součástí jednání o Erasmus+. My tedy dnes máme eh, návrh rozpočtu na rok 2014, kde došlo k značným Eh, škrtům a marže jsou zde daleko eh, menší než eh, loni, přičemž musíme sdílet prostředky s jinými výbory v daleko větším měřítku. Čili já se určitě budu snažit vykonat maximum a doufám, že mě podpoříte svou odborností. Rok 2014 je prvním rokem, kdy se budou naplňovat nová generace programů pro vzdělávání, mládež, občany a tak dále. Patří k tomu také evropská sportovní dimenze. Myslím, že eh, to všechno všichni vítáme. Zásadní je zajistit, aby všechny tyto programy zažili úspěšný start. Všechny tyto velké programy Erasmus+, Creative Europe a Evropští občané komise vyčlenila mnohem méně prostředků než pro programy starší generace v roce 2013. To znamená, že se dostáváme k jakému si eh, finančnímu útesu a příštím roce se může stát, že budeme stát na okraji propasti. O mnoha programů je to tak, že začínají s daleko menšími vyhraženými prostředky na začátku a postupně by se to mělo zvyšovat a to mnohým působí vrázky. Z tohoto důvodu eh, parlament eh, tlačí na tzv. frontloading, čili eh, urychlení disponibility prostředků. Konkrétně to znamená, že 140 milionů eur se pro Erasmus Plus posune do let 2014 a 15 možnost eh, zvyšování eh, prostředků, zvyšování marží je poměrně omezená. Tam je nějakých 25 milionů eur, ale musí se to podělit několik výborů. Eh, v kapitole 3 tam máme nějakých 32,5 milionů eur a opět se musíme podělit s dalšími výbory. Také 3b to eh, taky půjde exkluzivně, pokud se týče eh, tedy eh, kompetencí podle starého. Ten, to číslo 30, tuším 39,5, to se objevilo teprve asi předevčírem. Předtím tam bylo přes 60 milionů, takže to tady prostě došlo ke změně bez vysvětlení. Zdá se, že takto eh, platíme eh, za rozšíření EU. Eh, to je vlastně příprava na vstup Chorvatska do Schengenu. A zdá se, že peníze se tedy berou právě z těchto mareží, No, tak je něco, o čem jsme dříve nikdy neslyšeli a zdá se, že tedy rozpočtáři mají pocit, že eh, stojí nad věcí a mohou si dělat, co chtějí. Já myslím, že to je opravdu nepřijatelné. Ano, to je jenom v vozovkách pár milionů, ale pro nás je to pěkně důležitých pár milionů. Já se domnívám, že tady těch 80 milionů na Schengen Eh, že to je možné najít někde jinde v rozpočtu, to je můj osobní názor. Tyto programy jsou blízké občanům EU. No a my v roce 14 máme volby. To znamená, že je třeba eh, jak si zaplnit mezery a to i třeba malými částkami. Pokud se týče pilotních eh, projektů a přípravných akcí, nebudu to dnes rozebírat do detailů, neboť pořád ještě čekáme na zpětnou vazbu od Evropské komise. Nevím, možná zítra. I zde dochází k vrutahům. A my opravdu potřebujeme jasnější obraz o tom, kde jsou jaká procenta. Ale samozřejmě k tomu můžete říct cokoliv. Nicméně já si myslím, že eh, zatím je příliš brzy na kvalifikovanou debatu. Rozhodně tedy po prázdninách budeme chytřejší my budeme mít v 36. Eh, týdnu eh, setkání stínových zpravodajů, což bude příprava na zářijové hlasování. Tak já myslím, že zatím je to všechno. Děkuji vám. Za prvé bych chtěl ještě říct jednu další věc. A sice máme určitou částku přislíbenou na Erasmus+. Plus. Je to 30, 43% více, než jsme měli v minulých letech. Při jednání o rozpočtu a na téma víceletého finančního rámce mi bylo říci, a sice řekl mi to Alex Lamasur, že z jakési marže flexibility by mohl ještě dát 150 milionů navíc na Erasmus+. Plus, A to nás těší. To je jedna věc. Možná, že zítra k tomu také ještě si něco vyslechneme. Za druhé, je jasné, že některé z věcí, které v tuto chvíli se mají rozběhnout v Erasmu, plus třeba ještě vůbec nebudou zapotřebí. Já předpokládám takové věci, jako jsou loan facility, tak ty v roce 2014 ještě zapotřebí nebudou. To znamená, otázkou je, co mě třeba provést pro loan facility, tedy peníze, které by bylo možné použít pro nějaké jiné věci. V každém případě na to nepotřebujeme zvýšení rozpočtu. I to je třeba říct jasně. Za druhé, a to už jsem jenom řekla, eh, pan Morton tady zítra nebo ne, a sice komise předkládá rozpočet, vychází přitom z toho, co komise udělala když vytvářela Erasmus for All. Skutečností je, že Erasmus Plus jsme ještě nerozhodli, nepřijali. To znamená, nacházíme se mezi něčím, co už neexistuje a něčím, co ještě neexistuje. Avšak nemůžu připustit, aby, protože vzhledem k tomu, že víme, jak dopadl trialog, že kdybychom při přípravě rozpočtu vůbec to nebrali na vědomí protože expressis verbis bylo řečeno, že chceme mít kapitolu pro mládež, že chceme mít procento a chceme mít budget line. A to musí prosím pěkně v rámci tohoto nového rozpočtu komise se objevit. I když se to ne, i když to nepasuje do nařízení o Erasmu, tak přesto by se to objevit mělo, protože i tam byla mládež i tam se předpokládaly peníze, tedy já nevím, jakým způsobem tuto kvadraturu kruhu vyřešit. Ale musím ještě jednou říci, že Erasmus pro, for All už ještě není. Už není, e, Erasmus Plus ještě není, ale je jasné, že se o tom dohodneme, že to schválíme. A komise by ty s ohledem na tuto věc to měla v rozpočtu zohlednit. Já to nechápu, jistě, bude to těžké, nebo je to těžké, ale já to takto akceptovat nemohu, protože tě bychom ztráceli důvěryhodnost a to si dovolit nemůžeme. Paní Kavaje a potom pan Trip, pa, paní Trepl. Ano, srdečně děkuji. To, co bylo řečeno na závěr, tak to mohu jenom podpořit. Já jsem dostala tu zprávu a prosím ještě jednou o vysvětlení, že v dosud předloženém rozpočtu existují pouze tři linie, jednak sport, jednak žarmony a potom education, training and use, všechny tři dohromady. A to by skutečně bylo obcházení toho, co v těžké práce bylo vypracováno v rámci trilogu s komisí a radou. A není možné, aby takovýmto způsobem výsledky jednání trilogu se aby byly už tuto chvíli zase vyňaty z toho. To znamená, dostali jsme se o kus dál, co se týče jasnosti a rozdělování jednotlivých cílů a programů. A když se podívám, pokud se to celé v rozpočtu zase sváže dohromady, tak jsme dosáhli opak toho, o co jsme usilovali a co jsme dosáhli v trialogu, totiž jasné oddělení těchto oblastí. Všechno se to zase zmísí dohromady a to nepovede k tomu, že my parlament potom budeme mít jasno o tom, které peníze byly pro co použity. Protože my jsme se dohodli v určitých procentech a nebudeme vědět, zda skutečně tato procentuální, tyto procentuální objemy částek se dostanou právě tam, kam jsme chtěli. To je věc, kterou prostě nemůžeme akceptovat, je to problém a zítra tady ještě jednou poprosím, jak to vůbec vyřešit technicky, protože teďka budeme mít přestávku, letní přestávku v příštím eh, a že projednávat se to bude někde přes příští týden, pro příští týden a hned po přestávce to musíme odsouhlasit. To znamená, právě ty body, které se týkají Erasmu+, tak musíme tady něco udělat, nebo měli bychom něco udělat, aby se to nepokazilo, protože oni by potom mohli říct, dobře, ale parlament se nebránil. To znamená, tady bychom si měli udělat jasno v tom, zda je zapotřebí ještě učinit nějaké úkony, anebo ne. A potom ještě jedna věc, to slychla jsem se, i když musím říct, že jsem tomu až tak úplně nerozuměl, ten front loading a back loading. Já chápu, že pro loan facility skutečně potřebujeme, že na to nebudeme potřebovat v roce 2014 žádné peníze a můžeme si to tady odložit. Ale otázkou tady je, jestli tyto peníze budou použity na něco, na něco úplně jiného, což je domněnka, kterou mi v tuto chvíli někdo řekl, a sice, že se vezmou určité části eh, z Erasmus+, Plus pro e link, pro ITA a pro další věci, jako je Galileo, kde by, to se, kde by se to použilo jako frontlogging, již by bylo řečeno, zda, jestli ten pes, který, eh, že zda ty peníze, které teďka byly backloadovány, potom někdy zase uvidíme. To znamená, aby to nevedlo k tomu, a že bychom se tak zřekli určitého rozpočtu, určitých částek, které bychom potom v roce 15 a 16 potřebovali. To znamená, tady, by mě, tady mě někdo musí přesně vysvětlit, jak to s tím backloading a frontloading je. To znamená, tady by bylo dobré, kdyby nám to někdo vysvětlil, abychom měli jasno. Ano, děkuji, Helge trepl. Začnu ještě jednou obecnou poznámkou proč mají frakce v politickém prohlášení, o kterém jsme nehlas, proč jsme nesouhlasili s tímto. Sice bylo to proto, že celá řada těch problémů, co se týče výše plateb pro programu a tak, a to, jak dopadá tento víceletý rámec, to jsou věci, které nám neumožní konat to, co bychom potřebovali konat a co bychom od toho, co jsme očekávali od finančního rámce. Tedy začnu, řeknu několik slov k tomu, co už bylo řečeno. Těch 30, 43% plus pro Erasmus+, plus, měřeno eh, podle toho, co jsme měli v, v, v této finanční periodě, tak to je pravda. Ale k tomu je třeba také říci, že to není tolik, kolik komise, kolik jsme chtěli. My jsme chtěli 75% a z důvodů, které jsou dobré, to zdůrazňuji, jsme chtěli více, protože jsme se jisti, že i to bude představovat zásadní příspěvek pro kvalifikaci mladých lidí a mladých nezaměstnaných. A z toho tudu, ale většinovým usnesením se to nepovedlo. Těch 150 milionů z flexibility, jako to bylo řečeno, ty podle mého názoru jsou naprosto nejisté, protože pokud, se, pokud chceme mobilizovat nástroj mobility, což je na 70 milionů ročně, tak pak to musíme mít v ročním rozpočtu a musíme to mít dojednáno v rámci eh, jednání s radou. S radou. A tady otázka, zda s tím rada bude souhlasit a zda toho tedy dosáhneme, protože to teď, teď je věc naprosto nejistá, je to, nebo je to stejný spor, který jsme měli o víceméném víceletém finančním plánu, tak ten teď jde právě o této částce. A nyní k otázce, jak se to má vlastně mezi ročním rozpočtem, nepři, ještě nepři, neodsouhlaseným programem a víceletým rámcem. Tady je jasné, že komise věci, které my jsme v trialogu politicky dohodli, nepřijímá. Z mého pohledu je to nestydatost, že všechno to, co bylo přijato a dohodnuto v tvrdých jednáních, a to včetně jednotlivých Eh, priorit, program jako je sport, education a tak dále, že eh, oni ve svém zájmu, protože v komise chtějí mít daleko více flexibility a vůbec nechtějí mít jasné, přesné rozdělení, tak ti, že to eliminují. To znamená, v tuto chvíli bychom současně měli dát pozměňovací návrhy a požadovat, aby tyto jednotlivé linie v rozpočtu byly. Ještě se to bude komentovat, ale z mého pohledu by to bylo správné. A nyní potom další poznámky front-loading a back-loading. Je to tak, že pokud se peníze převedou dopředu, front loading, tak se předpokládá, že někdy přijde zase backloading, to znamená, že ty peníze se zase, že ty, že ty peníze se vezmou od jinot. A otázka je, ze kterých oblastí se to vezme. Proto je tady otázka, a to je to, čeho se obává Petra. A dnes dopoledne jsme to také slyšeli, že skutečně komise provádí Longing pro ITA, Galileo a další velké infrastrukturové eh, a nikoli pro Horizont 2020, Erasmus a další věci, které jsou horizontální. A co je podle našeho názoru špatné, a je to něco jiného, než co si psal parlament se zvláštním důrazem na Fundraising Horizon 2020, Horizon 2020, financování pro vzdělávání. A i tady domnívám se, bychom se měli podívat na to, jak intenzivně investovat, tedy jaký je prohlášený cíl tohoto výboru, ale také jaké bylo rozhodnutí, jaké byla rezoluce z března, která toto právě zdůrazňuje a na tom musíme i. A potom ještě jedna poznámka ohledně Europe for Citizens. Už jsme o tom stručně hovořili. I podle mého, názoru, podle mého názoru je to velice smutné a je velice špatné, jestliže tento program byl o 23% zkrácen. To znamená, z mého pohledu, že i při jednání ve v rozpočtovém výboru, a my jsme těmi, kteří na který budou dávat své požadavky na tento výbor, tak tady musíme projevit zájem o tom, aby nástroj flexibility byl mobilizován a abychom my se svými zájmy, který chceme dosáhnout, se stali součástí tohoto nástroje flexibility. Do jaké my se nám to podaří, to je otázka, ale myslím, že v každém případě se to musíme pokřet pro pro Europe for Citizens a další, tak abychom my jako výbor pro kultury, tak říkajíc, strčili včas nohu do dveří. Ano, děkuju. Ještě bych jenom chtěl říct, že to, co už řekl před chvílí Petra, a sice já jsem dala pozměňovací návrh a všechny jsem vás tam už uh, umístila, tak říkajíc, protože vím, že to že budete stejně alarmová, budete stejně vyplašení jako já z toho. A sice je to ta samostatná kapitola pro mládež, ale analogus, analogicky s tím, co jsme vyjednali, musíme také připravit rozpočet, sestavit rozpočet. Já nejsem, rozpoč, nejsem odborník na rozpočty, ale všichni jsme o tom přemýšleli, ale musíme se na, ale pokud se na tom dohodneme, tak tam, za, tak tam napíšu i vaše jména a předám to. Tady můžeme o tom ještě diskutovat, ale chtěl jsem prostě říct, že už něco je připraveno, ale teď v tuto chvíli jsem to udělala pouze pro mládež, protože to je eklatantní. Prostě takhle to nejde, tak jak, tak jak to jak to chtějí. Pan Belept. Eh, Doris. Děkuji, Doris. Chci jenom potvrdit, eh, pokud je o mládež, eh, podporujeme vaši iniciativu, aby tam byla oddělená rozpočtová položka a já plně chápu, že to je obecný zájem v tomto výboru. Za prvé chci jenom připomenout skutečnost, že jsme dali mandát zpravodaji, aby obnovil původní podobu rozpočtu a je to tradice, ale my tady věříme rozpočtu, že tady má skutečně volnou ruku. Pokud jde o jednotlivé položky, souhlasíme s tím, co řekla Haga Triple. Skutečně v současné podobě to odráží programy, které byly navřeny komisí. A schází nám tam mm, souhlas tedy text, který byl odsouhlasen radou a parlamentem. Takže očekáváme tady reakci komise. Do jaké míry ty komentáře a dohoda na radě se promítnou a budou zapracovány do těchto poznámek. Konkrétně pilotní projekty a přípravné kroky musíme čekat na kvalifikaci komise paní předsedkyně, chci doplnit ještě dvě věci. Pokud o konkrétní otázky. Za prvé, myslím si, že stojí za to zvážit, že některé navrhované kroky akce mohou být součástí nových programů, jako je sport a další, ale musíme o tom jednat s komisí a možná se nám podaří snížit ty rozpočtové problémy, kterým budeme čelit u všech návrhů u pilotních projektů a přípravných akcí, protože máme přes 20 projektů, které byly navrženy a rozpočtové prostředky na ně nebudou. Takže je možné, že se to podaří začlenit do nových programů. Za druhé, paní předsedkyně, také jsme vyhradili rozpočtový prostor pro zvláštní výroční akce. Prozatím minimálně dvě takové výroční akce budou navrženy Evropské mistrovství univerzit a potom eh, para, Paralympiáda, tak jako v minulosti. Takže musíme vzít v úvahu, že potřebujeme rozpočtový prostor pro tyto zvláštní výroční akce. Děkuji. Ano, děkuji. Tedy o těchto jednotlivých special events a tak dále budeme moci jednat až v září. Musíme počkat, až komise to vyhodnotí. Já, já jsem se rozhodla jeden, jeden návrh stáhnout zpátky, protože to nepasuje do Erasmus+, ale který každý musí myslet za sebe, ale já očekávám, že komise přijde s tím návrhem, abychom viděli, kde, kam by co případně šlo um, umístit, takže potom ta nabídka těch návrhů bude menší. Tedy, prosím, aby si tam lidé, kteří jsou potom ve rozpočtovém výboru, nepřiřívali vlastní poli, polívčičku, nejbrž bych byl ráda, aby tam kopali za nás za všechny. To jsem chtěla zdůraznit. Jo, ještě jednu věc. Než se rozejdeme na polední přestávku, tak musíme hlasovat. A sice horizontální mandát pro zpravodaje. Protože kolega Magno do září bude mít tento mandát, tak prosím, kdo je pro to a nechť pozvedne ruku. Ano, děkuji, povedlo se. Takže aspoň to se povedlo. Prostě, co máme ještě? Aha. Ještě bych ráda si vysk, vys, ráda bych oslovila komisi, jste tady za námi. Nebo pan, ka, paní, prosím, počkej, počkáme na komisi. Dobře, takže komise. Děkuji, paní předsedkyně. Smlouvy požadují, aby komise předložila návrh rozpočtu před 1. červencem a komise to řádně udělá 26. června, kdy jednání o MFF a právním základu nové generace programů zatím nebyly uzavřeny. Jak pan Lokegaard uvedl, některé úpravy návrhu rozpočtu budou nezbytné během rozpočtového procesu 2014, znamená texty nařízení pro Erasmus Plus a Kreativní Evropa. Budou hotové, tedy potom bude možné zapracovat tyto změny. A na tomto základě chceme spustit první tender pro nové programy. Zřejmě to bude v listopadu. Dovolte mi zdůraznit některé změny a výzvy, které jsou před námi Chci začít dobrou zprávou, tak jak řekl pan Lokegord, po poslední revizi MMF je možné 150 milionů euro eh, jako závazky, tedy předřadit formou frontloadingu a eh, to rozdělení, které navrhujeme, je 60 milionů na rok 2014 a 90 milionů na rok 2015. A pokud je o návrh rozpočtu 2014, to by znamenalo, že závazky pro Erasmus Plus již nebudou, se nebudou snižovat oproti srovnatelným programům v roce 2013 a naopak se navýší o 4 a v rámci tohoto rozpočtu budeme potřebovat 30 milionů euro. Minimálně, abychom nastartovali půjčky pro studenty. Žádný frontloading není k dispozici pro kreativní Evropu, je tam snížení prostředků na závazky a je, je tu snaha o odložení z roku 2014 na 2016 eh, předkládání záruk pro tedy program Kreativní Evropa. Situace je znepokojivá zejména v oblasti plateb MMFF předpokládá velmi nízké stropy pro platby celkově a portfolio vzdělávání a kultura nejsou výjimkou. Tedy byly rozpočtovány veškeré prostředky pro rozpočet a nejsou tu žádné marže. A u většiny programů došlo tedy k omezení. Pro Erasmus Plus celkové platby byly omezeny na 950 milionů euro, což odpovídá míře předfinancování 64% z hlediska závazků. Naše výpočty naznačují, že vyčerpáme prostředky na platby zřejmě již v září 2014, včetně decentralizovaných kroků, které jsou realizovány národními agenturami, což znamená, že je to výrazné riziko, že nešťastná situace roku 2012 se bude opakovat. Za rok budeme potřebovat veškerou kolektivní kreativitu, abychom našli prostředky na závazky podle nového programu. Pokud jde o otázku, zda bychom měli mít či nikoli oddělenou rozpočtovou položku pro mládež, pro Erasmus+, chci vyjasnit z hlediska komise situaci. Politická dohoda dosažená Evropským parlamentem a radou k programu Erasmus Plus předpokládá zvláštní kapitolu pro mládež, kde je zvláštní alokace rozpočtových prostředků, která představuje 10% celého programu. A skutečnost, že máme tedy takto vydělený rozpočet pro mládež, nemusí být odražena ve zvláštní rozpočtové položce. A ve skutečnosti tím, že máme zvláštní položku, nemá vůbec žádný dopad na míru financování pro oblast mládeže. A právní základ je průzračný a komise bude přirozeně respektovat 10 z rozpočtu na mládež. A z administrativního hlediska oddělená rozpočtová položka pro mládež by byla těžkopádná, pokud jde o řízení programu zejména pokud o národní agentury. Národní agentury dostanou prostředky ze tří složek rozpočtu. Za prvé z decentralizované části rozpočtu na vzdělávání a odborný výcvik, decentralizovaná část rozpočtu pro mládež a za třetí operační granty pro národní agentury. A rozdělení těchto jednotlivých prvků ve prospěch národních agentur by bylo velmi obtížné. Dostali by převody ze dvou nebo tří různých rozpočtových položek a to by vyžadovalo velmi složitý a také nákladný systém řízení. Pokud jde o závazky a vymáhání i platby. A z tohoto pohledu tedy se dá přednost jedné položce, která pokryje veškeré decentralizované složky programu Erasmus+. A to je také mimochodem eh, program celoživotního vzdělávání, který funguje nyní, kdy jedna položka pokrývá několik rozpočtových alokací. A ještě jednou zdůraznuju, že to nebude mít vůbec žádný dopad na úroveň financování pro oblast mládeže. Konečně několik slov pilotním projektům a přípravným akcím. V této oblasti komise si vždy váží nápadů Evropského parlamentu. Takové nápady často vedly ke, ke zlepšení programu EU v minulosti a určitě se tak stane i v budoucnosti. Například sportovní akce byly nedocenitelným příspěvkem pro program Erasmus+, a vědomostní aliance do toho byla také zahrnuta. Nicméně v předvečer zavedení programu Erasmus Plus a programu Kreativní Evropa, je třeba se soustavně ptát, zda návrhy pilotních projektů a přípravných akcí mohou být financovány skrze tyto nové programy. A tam, kde je to možné, komise bude muset doporučit parlamentu nefinancovat iniciativy ze zdrojů mimo program. Například sport bude mít kapitolu v rámci nového programu, což by nemělo být nutné pro přípravu předběžných akcí. Dostanete podrobné komentáře komise v následujících dnech. Děkuji, paní předsedkyně. Tedy, já už nerozumím ničemu. Jak to, že od roku 2014 nemáme pří, plný přístup k e, eh, NF Eh, je to tak, že vy jste, takže přijeli jste, rozhodli jste o nějaké sumě nebo ne? V takovém případě v roce 2014 parciálně ty peníze by tedy měly být a není možné, abychom zase dělali dluhy a potom by zase řeklo, erismus není jistý. To už prosím nechci slyšet, protože to se jenom blamujeme strašným způsobem. To přece není možné. Já vůbec nejsem schopná pochopit, jestli se o něčem jedná a je tam x miliard a potom na konci se řekne, ale peníze na to nejsou. To je přece nesmysl, to je přece divné. Buď jsem blbá a nechápu to, anebo ty, kteří to udělali, tak ty jsou blbí. A to se mi zdá spíš. Za druhé, mohu rozumět všemu, co mi tady vysvětlujete ohledně, jak je to těžkopádné a tak dále. Tomu rozumím, ale ten způsob, jakým s tím nakládáte, to je přece vaše věc, jak vy to uděláte. Proč nemůžete vzdor tomu napsat jasně viditelnou linii mládež. Můžete to dělat tak, jak se to dělali dosud, aniž by se to napsali. Protože těch 10% někde stojí, ty se někde nacházejí. Já to prostě nechápu. Já mám pocit, že si sami stojíte na své noze. Myslete trošku jednoduše, trošku pragmaticky a nedělejte všechno tak strašně komplikované nemůžeme se poslat před mládež a řekli říct jim, že nemáme žádnou budget line, že jsme o ní žádali, že to bylo na jednání, v trialogu, ale to, co jste teď udělali, já tomu rozumím, ty domácí úkoly, které už jste měli, jste teď předložili pouze s novými čísly. Ale a sice po, e, podle Erasmu for All. Vy jste to předložili taky, není tam Erasmus+, plus. My jsme, vy jste předložili něco, co tam není, a to, co tam ještě není, tak to jste neuvedli. To jste mohli napsat Erasmus, eh, mohli jste napsat Erasmus Plus a třeba otazník u toho a pak byste všechno mohli, mohli jste tam uvést všechno, co si tam co jsme tam dojednali. Já si připadám jako blbec, kus pokuse, řádek pořádky, to dohodneme, všechno to vyjednáme a potom se komise tváří, přijde a tváří se jako, že to nikdy nebylo. To přece nejde. Já jsem vám v tuto chvíli vydala své srdce, doufám, že jsem vás neurazila, ale je mi to jedno. Paní, <coughs> já mohu jenom podpořit to, co bylo řečeno, zvláště když jsme slyšeli, když eh, posloucháme vaše argumentaci s totižkopádností, tak mám pocit, že v budoucnosti vůbec nebudeme moci uvadět žádná jednotlivá rozpočtové eh, tvá čísla nebo liny, a bude pouze jenom eh, jeden celkový rozpočet a komise pak bude rozhodovat, zda to, jak to, či on funguje, anebo jak to jde. Tomu vůbec nerozumím a proto jsem naprosto proto a chtěl jsem to říci, abychom skutečně dali pozměňovací návrhy ta, v tom smyslu, aby to, co skutečně se vyjádřilo v rozpočtu. A pokud jsou tam nějaká čísla pro mládež, tak prosím, a jsou to tři, dobře, tak udělejte jeden rozpočet a potom tam ty, z těch tří, které jsou pro mládež. Já také nejsem rozpočtářka, ale něk, občas mám pocit, že některé věci se v tom rozpočtu dělá komplikovanější, než by to bylo nutné. A v případě pochyb, třeba je to schválně, aby se tomu moc nerozumělo, aby to bylo trošku celé zamlžené, aby to v případě pochyb nebylo až nápadné. A to je ale věc, kterou nám velice, která nám velice komplikuje život. A jakým způsobem my to máme potom dát, říct si dál? dejme tomu, pokud řekneme, že nebudeme moci zaplatit své studenty Erasmus, protože na to v září už nebudou peníze, tak to je věc, kterou lze velice těžko prodat na venet. A celá ta čísla těch zápasků a čísel, tak tomu už sotva rozumíme, když se nezabýváme rozpočtem, ale směrem na venek těm studentům to už tím méně můžeme říci. A tady vám musím říct ještě jednu věc. Jsem rád, že mám dobré pracovníky, kteří mi s tím pomáhají a sice Long Life Learning program. To byla jedna, jedna rozpočtová linie. To jste řekli tak tam byl také žalmony. A teď, v tuto chvíli, v tom, v tom Erasmus for All, je žalmoné extra. Takže pokud se to udělat pro žalmoné, tak se to dá udělat také pro e-learning. To by, to teda mám dojem, že by mělo jít, ne? No, ano, paní předsedající. Předtím my jsme poněkud univeni a je to trošku nejasné a potřebujeme vysvětlení. Tedy Erasmus, to už se také řekla, Erasmus může provést frontloading. A to není kreativní vedení účtu, nejbrž tyto, pošty, tyto, tyto prostředky se prostě předběžně použijí. A může to znamenat tedy, že v roce 2014 máme to na 7 let, a my máme na, na, na rok 14 určité procentuální, určitou procentuální částku, ale komise eh, roz, stanovila, jaké to bude mít dopady na těch sedm let. A teď v tuto chvíli a teď nyní konstatujeme eh, zvýšení oproti, před, oproti těm předchozím sedmi letům a facility. Potom eh, vychází 120 milionů místo 200 milionů. A to jde pro ty dvě oblasti, kultura a další. A tady, tady to je věc, kterou bych chtěla, rozum, které bych chtěla rozumět eh, lépe. To znamená, že za rokem 2000 13 se ty záplasky trošku sníží a potom později budeme mít platby o něk, eh, naopak vyšší. To bych mohl rozumět, ale mohli by se to ještě jednou prosím přesně vysvětlit. A potom co se Erasmu týče, tak tomu také nerozumím, jak je to s rokem 14, protože tam máme závazky oproti předchozím sedmi letům nižší. A začínáme přitom s novým programem. A tady jsme měli za tímto programem menší politický tlak. A tedy proto bych tomu ráda rozuměla a nechala si to vysvětlit. Ano, Helga, prosím. Chtěla bych ještě jednou z politických druhů podtrhnout to, že poté, co jsme eh, vedle všechny ty jednání o Erasmu, tak bez ohledu na to, jak, jaká je systematika eh, komise, tak z politických důvodů je důležité, aby se tam ta linie mládeže objevila. To je otázka vnímání. A tady komise musí najít nějaké řešení a je správné, že na tom trváme. Ale chtěl říct jednu věc. Celý ten rozpočet a celý víceletý rámec se stává jednak z určitého zmocnění, to je těch 960 miliard, to, to co jsme si přece vzali, ale ta, ta platba je maximálně z 908. To znamená, tady vidíme už velký rozdíl mezi tím, co jsme dohodli a jaký rozdíl se potom projeví v těch číslech. A tak, co mu řekl masu tak to, ten front loading pro Erasmus+, Plus, o kterém jsme hovořili, tak to se vztahuje na zmocnění eh, na to závazkové zmocnění o 11%, nikoli u plateb. A u těch plateb, jak to řekla komise, tak tam je pouze 64%, ale jestliže pouze máte možnost pouze 64%, tak je jasné, že někdy později, dejme tomu v září, už vám peníze dojdou. A teď to řeknu ještě jednou. A to je výsledek tohoto dílu s MFF, kde kde akceptovali to špatná čísla, protože se domnívali, že více se toho prosadit nedá. A to je výsledek. A já to říkám celou dobu, že to je věc, kterou bolestně teď se nám vrací zpátky, protože když ty, celé, ty, ty platby jsou tak nízké, jak jsou nízké, tak to budeme pocitovat v nejrůznějších oblastech. To je prostě situace, ve které jsme, abych to řekl naprosto brutálně. A to je také důvod celého toho konfliktu. A to je taky důvod, proč jsme nesouhlasili, protože bylo jasné, že to dopadne právě takto. La komision. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, pokud jde o rozpor mezi prostředky na závazky a platby v MFF, mohu podpořit vyjádření paní Triple, Samozřejmě máme poměrně zvláštní systém rozpočtování na úrovni EU a v členských státech pouze dva, Francie a Belgie, mají srovnatelné systémy, ale je nešťastné, že rostoucí propast se rozevírá mezi prostředky na závazky a na platby. A v komisi musíme respektovat rozhodnutí rozpočtového úřadu. A to, co jsem řekl o našich projekcích, že v září příštího roku nám dojdou prostředky na Erasmus+, to vyplývá z našich výpočtů a musíme všichni věřit, že někde jinde v rozpočtu EU bude méně výdajů, než se předpokládá. A potom bude možné překlenout tuto propast a nevíme, zda se tak stane. A to také souvisí s otázkou Creative Europe. Otázka byla v zásadě, proč eh, narůstají prostředky na platby a klesají prostředky na závazky. A my musíme předpokládat eh, prostředky na platby tedy na základě již učených závazků. Takže vzhledem k poměrně vysokým závazkům v minulých letech v oblasti kultur a médií, nyní musíme nalézt prostředky, abychom, na to, abychom vyplatili ty závazky a to odráží právě tento rozpor. A nyní se vrátím ještě jednou k velmi obtížné otázce oddělené rozpočtové položky pro mládež. Politicky rozumíme plně tomu, co říkáte, ale z našeho hlediska politicky oblast mládeže již má tu nejlepší záruku, že dostane jasně vymezenou část rozpočtu na základě právního základu, který je závazný, je řečeno 10%, to je zcela jasné. Vy jste nás vyzvala, abychom byli pragmatičtí a abychom věci eh, nekomplikovali zbytečně. A upřímně vzato, to je právě důvod, proč bychom radši uvítali jednu položku pro všechny decentralizované akce. Paní předsedkyně, vy jste srovnávala eh, Žána Moleta a sport, kde navrhujeme oddělené rozpočtové položky. A ty důvody jsou technické. Jean a sport – jsou centralizované akce, budou plně realizovány zde v Bruselu, centrálně. To znamená, že logika je odlišná a zátěž eh, národních agentur, jak už jsem vysvětloval, tady nenastane, protože národní agentury prostě nebudou zapojeny. A z těchto důvodů si myslíme, že aby mohli být pragmatičtí, neměli bychom komplikovat existenci národních agentur zbytečně. Děkuji. Also jetzt benutzen Sie mein Wort pragmatisch nicht im falschen Sinn. Nepoužívejte slovo pragmaticky ve špatném smyslu, to moje slovo pragmatický pragmaticky, když se podívám, jak komplikovaná je celá vaše procedura. To jsem myslela, že tady byste měl být pragmatičtější a vaše prace, procedury byste měli trošku zeštílit, ty interní. A proto se domnívám, že budget line mládež by neměla být těžší, než kdyby nebyla žádná budget line. A proto bych vás z celého srdce rada požádala, abyste se postarali o to, abychom měli takovouto budget line my nemůžeme, my neobstojíme na venek, pokud ji nebudeme mít. A pokuste se udělat to, co nejjednodušším způsobem. A jak to musíte udělat vy? Vemte si to, pane Korole, prosím, s sebou. Hovořila jsem o tom dlouho. Myslím, že si nemůžeme dovolit tady ustoupit, protože už jsme ustoupovali příliš a víme, že jsme před velice těžkým jednáním, ale představte si, že budeme mít příštím roce evropské volby. Představte si, že když se zjistí, že na Erasmus nejsou peníze. Už dva roky jsme měli teďka problém. Že jo, vy jste to snížili o 23%, nemáme Jugend, budget, mla, budget mají mládež, nelze, zaplatit Erasmus, to prostě budeme jenom směšný. A komise to přece také nemůže být jedno. Když nebude žádná Evropská unie, tak nebude žádná Evropská komise. Tedy prosím, domnívám se, bychom všichni se měli pokusit vzájemně toho dosáhnout potřebujeme budget line, potřebujeme změny. Ještě se podíváme, co všechno lze udělat analogicky k tomu, čeho byla co všechno musíme v tom budgetu mít. Tedy, musíme to udělat v tomto týdne, protože příští týdne, příští týden už to musíme předložit, že? Je mi líto. Já vám v tuto chvíli bohužel nemůžu dát žádné jiné poselství, ale myslím, že se s tím počítali. Pan Logemgard jako zpravodaj, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vy jste mě ta slova vlastně vzala z úst. Je velmi obtížné to teď nějakým způsobem zhrnout. Chtěla bych eh, zdůraznit dvě věci. Tady eh, skutečně to potřebuje masivní zlepšení, jinak se nepohneme. Co se týče fraudlandingu, těch 150 milionů eur, podle mě to nejsou peníze navíc. A jestli Alan Lamasur eh, na vás působil tímto domem, tak to asi je špatně. Prostě to, to, to je, jako, já tomu rozumím tak, že prostě dostaneme víc peněz eh, na začátku období a něco méně na konci, ale je třeba, abychom si to vyjasnili. Samozřejmě, že potřebujeme více informací tady k tomu. Já doufám, že se nám to podaří i aspoň toto tedy eh, vyjasnit velmi brzy poněvadž eh, máme k tomu odlišné informace a možná, pokud mohu něco navrhnout, nevím, jestli eh, se to dá udělat ještě před prázdninami, asi už ne, ale každopádně potřebujeme trošku více vyjasnění o tom, co to přesně znamená to front loading a back loading. Tam je určitý prostor pro manévrování, takže opravdu, co to znamená. Také, paní předsedající, eh, říkáte, že opravdu to budeme muset nějakým způsobem eh, upravit eh, ty mm, rozpočtové položky. Je to otázka nyní politické komunikace. Možná, že se úplně nezhodneme, ale budíž musíme to zkusit. Jinak to, co řekl pan eh, Bill k těm eh, projektům, ano, to tedy chápu. Možná, že až budeme mít nové programy, takže to zase bude trošku nějak jinak. Já tady doufám, že toto bude moci fungovat jako jedno řešení. No, uvidíme eh, to tedy, budeme to sledovat v příštích týdnech. Co se týče eh, dalšího postupu, jak řekla paní Pák, na pozměňovací návrhy je zhruba jenom jeden týden, protože máme tady stanovisko a vlastně rozpočte. Eh, ten termín pro dodání pozměňovacích návrhů je 17. červenec. 17. červenec. Jinak eh, já tedy eh, chápu to tak, že vůči radě mám horizontální mandát. Jinak tedy, eh, pokud chceme ty projekty uspíšit, tak je třeba je včas předložit. Je třeba je tady předložit ve formě pozměňovacích návrhů. Dobře, takže ještě jednou. konference eh, v předsedu výboru, tak eh, tam pan Lamasur hovořil o výsledku vyjednávání o eh, víceletém rámci a tam jasně řekl, že dostaneme 150 milionů více, tedy o 1% více, než se čekalo. Tak tedy mm, zástupče komise, je to pravda nebo ne? My hovoříme pouze o penězích vyčleněných na závazky. A je to otázka frontloadingu. Takže je to tak, jak řekl pan Legegaard, my tomu také rozumíme tak, že těch 150 milionů navíc pro rok 2014 a 15 se bude muset odečíst z vyčleněných eh, eh, závazků v těch eh, následujících letech. Ano, ve stejném programu, ale v dalších letech. Tak proč tedy t- t- říká, že je to více peněz? Já jsem se ptala třikrát a nerozuměla jsem tomu. Understanding, but obviously I, was, they, were, lying. Prostě mi lhali. No, tak jestliže tady, eh, tady fungujeme se závazky a eh, vyčleněnými prostředky a hm, já nevím, ale prostě když ty peníze nemáme, tak je nemůžeme slibovat. Eh, to mě vsteká hele. To je prostě takové lhaní. No nic, tak končíme příjemný oběd